<coughs> Dobrý den. Chtěla bych vás informovat, že budu pokračovat v portugalštině. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Dobré ráno a začneme. Bod číslo čtyři. Sdělení předsednictví. Tak, co se týče, týče těch dnešních sdělení, tak vám chci oznámit, že náš výbor má nového člena, Justinu Dietroskaj, a zastupuje zde skupinu ALDE. Bohužel v tuto chvíli zde s námi není, ale i přesto ji vítáme. Vítáme ji jako novou členku v našem výboru. Druhé sdělení. Co se týče pravidel Evropského parlamentu, tak bude přijat, bude přijat návrh týkající se gender mainstreamingu. A bude to paní Komaj, více předsedkyně AFKO a také více předsedkyně našeho výboru. A navrhujeme do článku 49 zapracovat jednu větu. tu větu byste měli mít k dispozici. A pokud ji nemáte, tak si můžete dojít k našemu stolu. My tento návrh předložíme na konferenci předsedů a poté o tom rozhodne ještě předseda Evropského parlamentu. Další sdělení, ten se týká Evropské rady. Takže jde v podstatě o naše, naše jednání s Radou Evropy v rámci společné sítě, která se zabývá otázkami domácího násilí, násilí proti ženám. A od roku roku 2011 se snažíme ratifikovat vlastně rozhodnutí Rady Evropy v rámci této sítě. Sítě, o které jsem již hovořila, že je to tedy síť, jejíž hlavním cílem je bojovat proti domácímu násilí. Pouze Turecko a Albánie již toto, tuto úmluvu ratifikovali a čekáme na další státy. Spojené království Itálie, Portugalsko a Belgie budou na řadě, nebo se očekává, že, se, že velmi brzy tuto úmluvu budou ratifikovat. To znamená, že my chceme i nadále s touto sítí spolupracovat. Tak a přejdeme k bodu 5. Jde tedy o sdělení předsedy týkajících se doporučení přijatých koordinátory. 17. listopadu a 10. prosince došlo k eh, zasedání a zápis z těchto eh, zasedání, včetně doporučení, tím to považuji za schválené. Všichni jste je také měli k dispozici. Za šesté, schválení zápisu ze schůze konané dne 3. října roku 2011. Opět stejný postup. Pokud byste tedy neměli žádné připomínky, tak to můžeme považovat za schválené. A teď přicházíme k bodu 7. Sedmý bod, udělení absolutoria za rok 2011 Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Máme tady paní zpravodajku Minodoru Klivety u této zprávy. Sedmý a osmý bod budeme projednávat společně. Osmý bod Absolutorium 2011 a souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. A já tímto předávám slovo paní Minodoře Klivety. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také pokračovala ve svém jazyce. Tady ráda bych pokračovala v rumunštině, ale bohužel dnes nemáme příslušnou kabinu, tak možná příště. K bodu 7 udělení absolutoria za rok 2011 pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů. Zdá se, že to zpráva ne příliš atraktivní. Je to o číslech, nicméně je to velmi důležité. Podle mého názoru tento Evropský institut pro rovnost žen a mužů odvádí velice dobrou práci. Po přečtení dokumentu od účetního dvora jsem do svého stanoviska vnesla určité návrhy. Vzhledem k důležité úloze tohoto institutu pro propagování rovnosti žen a mužů eh, ve všech evropských politikách a v boji proti diskriminaci na základě pohlaví, eh, stejně tak jako zvyšování povědomí evropských občanů v této věci. Chci zdůraznit, že eh, úkoly tohoto institutu vyžadují, aby eh, byla udržena taková instituce, takový orgán v struktuře evropských orgánů. Eh, institut získal svou finanční nezávislost v červnu roku 2011, takže minulý rok byl velice důležitý. Je tady Rozpočet 7 milionů 530 tisíc eur a e, je tady e, situace finančního stavu k 31. E, listopadu. Za rok 2011 eh, můžeme říci, že všechny tyto aspekty odpovídají požadavkům finančního nařízení. Celkové závazky z rok 2011 byly eh, realizovány a já bych eh, poprosila institut, aby postupně snižoval převáděné prostředky podle rozpočtových principů. Současně bych také chtěla vyjádřit své spokojenost se závazky eh, ústavu zajistit náležitou zprávu a řízení a eh, také se zavazuje zlepšit eh, svůj plán pro fungování celého institutu. Chtěla bych přivítat Eh, druhou zprávu o posouzení ex ante pro tento institut, posuzující konkrétně eh, úkoly tohoto institutu. A chtěla bych také zdůraznit důležitost eh, genderového přístupu tedy od sledování počtu žen ve vedoucích pozicích tak jak to vyžaduje také nedávný dokument komise o genderové rovnosti, tak jak to požaduje také parlament i rada. Neboť si přejeme, aby se zlepšilo počet žen na vedoucích místech v podnicích. Sdělení také hovoří o velmi důležitým aspektu vyvážené pozice mužů a žen ve vedení podniku, což má přispět také k takzvané inteligentní ekonomice. Jak víte, eh, náš výbor eh, měl eh, misi, tedy delegaci v Dublinu a já jsem měla možnost získat určité informace od institutu právě o situaci eh, genderové v Dublinu. Velmi rychle jsem dostala všechny informace, které jsem potřebovala. Takže možná pro kolegy z našeho výboru bude velmi zajímavé eh, mít tuto možnost eh, získávat informace od institutu Jak eh, jste, paní předsedkyně, navrhla, já hned přejdu k bodu 8, což je souhný rozpočet EU oddíl 3 eh, komise, a tedy jde o absolutorium za rok 2011. Eh, jak víme v článku 8 smlouvy o fungování EU, Eh, podporování rovnosti mezi muži a ženy je základní princip Evropské unie. Právě proto bych chtěla zopakovat požadavek na provádění eh, rozpočtu s přihlednutím k genderu ve všech postupech. Eh, výroční zpráva bohužel neobsahuje žádné poznámky ze strany účetního dvora ani žádné odpovědi ze strany komise, pokud jde o výdaje na propagování rovnosti mezi muži a ženami. Místo toho Eh, nemohu eh, přehlédnout velmi četné poznámky ze strany účetního dvora a odpovědi eh, komise na otázku sociálních záležitostí a zaměstnanosti z hlediska genderového. Já tedy jsem požádala účetní dvor, aby poskytl konkrétní detaily k poznámce týkající se vynakládání prostředků na genderovou rovnost. Chtěla bych apelovat na další úsilí pro rozvoj těchto údajů aby tady bylo skutečné monitorování, využívání mm, rozpočtu pro sociální a ekonomické příležitosti pro ženy. To by tedy mělo být zahrnuto do zprávy o využívání rozpočtu. Víceletý finanční rámec vytváří možnost zavést takové údaje a tedy aplikovat využívání rozpočtu s přihlednutím k genderu tak, jak je to požadováno. Děkuji. Thank you, Mrs. Clivetti. Děkuji, paní Klivety. Začneme rozpravu. Tak, paní Gabriela. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, především bych chtěla hovořit jménem paní Matery, eh, která je stínovou zpravodajkou za EPP a velmi se omlouvá, že tady dnes nemůže být. Předala mi ale text, který připravila v reakci na vynikající práci paní Klivety. Takže především děkuji paní Klivety za její práci. Eh, Pokud jde o absolutorium pro Evropský institut pro rovnost žen a mužů, tak paní Matera souhlasí s rozhodnutím, které již bylo předloženo ze strany paní Klivety, to znamená udělit absolutorium za rok 2011. Zdůrazňuje podporu institutu, protože instituce sehrává velice důležitou úlohu v úsilí o rovnost žena mužů a to na úrovni politiky národní i evropské. Rok 2011 byl první rok, kdy institut fungoval zcela nezávisle, jak finančně, tak administrativně. To je v odstavci 2. A v roce 2011 ústav také zlepšil svůj nábor pracovníků. Dnes je plně funkční, tady se odkazují na odstavec 7. Ve stanovisku se žádá, aby eh, institut eh, snížil nevyužité finanční prostředky, kdy eh, například došlo k převedení 50% těchto prostředků do dalšího roku, to je v odstavci 5. Dále je tady také důležité zdůraznit důležitou úlohu tohoto institutu ve Vilniusu pro rovnost žen a mužů. Pokud jde o absolutorium 2011 pro souhrný rozpočet EU oddíl 3, paní Matera lituje, že výroční zpráva účetního dvora o souhrném rozpočtu pro rok 2011 se vůbec nevyjadřuje k aspektům eh, rovnosti mužů a žen z hlediska využívání rozpočtu. A paní Matera podporuje to, co říká paní Klivety v odstavci 1, to znamená navrhuje účetnímu dvoru, aby aspekt genderový zahrnula, zahrnul do svých eh, Eh, závěru. Eh, odstavec 4. Je důležité vnést další údaje týkající se pohlaví do víceletého finančního rámce do roku 2020, aby bylo možné zajistit lepší sledování a lepší rozložení evropských fondů z hlediska eh, finančních perspektiv a z hlediska rovnosti mužů a žen. Tedy to je názor paní Matery. A teď, paní předsedkyně, když to dovolíte, tak já bych ještě dodala něco svým vlastním jménem k Evropskému institutu pro rovnost mužů a žen. <clears throat> Tak tedy svým vlastním jménem také děkuji paní Klivety za její výbornou práci. Velice dobře víme, že dnes tato otázka je o to důležitější, že, jak jsme viděli, legitimita <clears throat> Evropského institutu byla spochybněna. Před několika měsíci jsme už slyšeli kolegy, kteří žádali, aby se institut spojil s agenturou pro lidská práva. Naše odpovědnost je teď dvojnásobná. Jednak musíme potvrdit přidanou hodnotu tohoto institutu a zdůraznit jeho klíčovou úlohu. Současně také požadovat, aby tento institut byl účinnější, aby eh, eh, míra převáděných prostředků do dalšího roku se snížila, a to výrazně. V našem výboru pro ženy je důležité vést eh, stále užší spolupráci s tímto institutem. A to nejen proto, abychom měli stále studie a statistiky, ale také, aby institut pravidelně ji eh, a aktuálním způsobem eh, nám pomáhal v naší práci. Jak jako i Agentura pro základní práva, stejně tak i Evropský institut musí předkládat našemu výboru eh, výroční zprávu a svůj plán práce. Potřebujeme konkrétní opatření, nejen projev dobré vůli ze strany institutu, abychom eh, zajistili, že naše spolupráce, která již teď je velmi konstruktivní, pozitivní a úzká, nám umožnila zdynamizovat práci institutu a také zdynamizovat přidanou hodnotu eh, aktivit eh, té, tohoto institutu. A současně také to zlepší i práci našeho výboru. V tomto bodě Eh, mám takový dvojí názor. Jednak samozřejmě jednoznačně podporuji institut, ale současně žádám o více účinnosti, více relevantnosti, protože některé kritiky i zde v parlamentu eh, by eh, neměly vést k nějakým rozhodnutím, který bychom velmi litovali. Děkuji. Děkuji vám, paní Gabriel. A dávám slovo zástupci komise. Lec, you have the floor. Pan Lec má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, že mi dáváte slovo. Vzhledem k tomu, že ústav je dnes zastoupen, navrhuji, abychom dali slovo přímo institutu, zástupkyni institutu, aby se institut mohl vyjádřit k udělení absolutária. Ano, děkuji. Tak tedy paní Fernandez. Děkuji vám za příležitost být mezi vámi. Já poskytnu určité informace, které se týkají důvodu, proč tady je takový 50% převod závazků do dalšího roku. Eh, roční eh, program byl totiž schválen teprve v únoru, čili došlo k velkému spoždění ve schválení eh, pracovního programu a také došlo ke spoždění uvolnění peněz. To je jeden z důvodů. Druhý důvod je, že některé studie, zejména velké studie, eh, nedostali dobré nabídky eh, z hlediska minimálních požadavků a proto závazek tady byl spožděn. A konečně, jak víte, EGR poskytuje podporu předsednictví a tady eh, v tomto případě kyperskému předsednictví. Eh, pokud je o definování oblastí, které bychom měli analyzovat, eh, toto doporučení jsme dostali dost pozdě, čili vlastně v roce 2011 bylo možné až velmi pozdě zahájit tyto práce a právě proto došlo k převedení 50% závazku do dalšího roku. Nicméně chceme situaci zlepšit a eh, do budoucna se vyhnout takovým situacím. Eh, jak víte, institut je pořád ještě ve fázi startovací eh, a věříme, že se dostane do té provozní rychlosti. Dále chci poskytnout informaci o zlepšení dokumentace mm, hmotného inventáře. Měli, byly tady dva laptopy, které neměly inventární číslo. A Eh, v inventární politice nyní již je stanoveno eh, náležité hospodaření eh, a evidence. To jsme interně schválili a vypracovali a schválili. Teď je vše tedy jasně zaznamenáno a označeno. Pokud jde o poplatky, to budeme Eh, jasně evidovat v, ročních, eh, v ročním účetnictví a v závěrkách. Eh, pokud jde o užší spolupráci mezi institutem a parlamentem, tak my se velmi těšíme na užší spolupráci, konkrétně s vámi. Plánujeme příští rok že naši práci budeme lépe koordinovat s vaší práci a pokud možno budeme přítomni na vašich zasedáních a prezentovat naše eh, jednak pracovní plány a jednak studie. Eh, to 2013 bude velmi důležitým rokem pro institut, jak víte. Eh, vytváříme index eh, pro rovnost mezi muži a ženami. Eh, bude to dále rozváděno v červnu. Čili je tady celá řada věcí, na kterých můžeme s vámi spolupracovat úžeji. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Fernandez a také zástupce komise, paní Lec. Děkuji. Já jsem z DG Spravedlnost, eh, Daniel Korbeja. A co se týče eh, návrhu zprávy výboru, tak eh, specifická připomínka z naší strany, z našeho DG, je asi tato. Mohli bychom říct, že jsme spokojeni s udělením absolutoria za rok 2011. Jsme velmi rádi, že tady účetní dvůr neschledal žádná pochybení a že jsme se jako naše DG zhostili všech svých povinností eh, spojených s výkonem tohoto rozpočtu. Děkuji, říká předsedající, která nemá bohužel zapnutý mikrofon. Omlouvám se, zapomněla jsem si zapnout mikrofon a proto jste neměli ani přetlumočení a paní zpravodajka má slovo. Paní předsedající, děkuji za udělené slovo. Dovolte jen několik připomínek. Chci poděkovat kolegyně, kolegyně paní Gabriel, která byla tak laskava, že poukázala na význam těch zpráv, které teď zpracovávám a musím říct, že kolegyně bude eh, ráda, že eh, i tato frakce chce podpořit eh, zprávu při hlasování. Také děkuji zástupkyni institutu za vysvětlení, která byla velice důležitá a která potvrzují, že udělení absolutoria institutu je krok dobrým směrem. Závěrem bych chtěla jenom všem eh, těm, kteří přispěli k této diskuzi, poděkovat. A pokud tady eh, budou nějaké připomínky, tak eh, uvidíme. Pokusíme se je zapracovat do textu a ještě jednou všem děkuji. Předsedající, děkuji vám, paní Klivety. A teď co se týče časového harmonogramu, tak eh, lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů zde ve výboru je 20. Eh, ledna, pardon, 20. prosince v poledne, takže nemáme příliš mnoho času, máme čas do tohoto čtvrtka do 12 hodin. Hlasovat v tomto výboru se bude 22. ledna. Výbor pro rozpočtovou kontrolu se sejde 18 února a při této příležitosti proběhne rozpě, rozprava a hlasovat se bude 18. března 2013. Takže e, toto jsou e, časové údaje vztahující se k těmto dvěma zprávám. A my Přecházíme k bodu 9 našeho pořadu jednání. Provedení ve vnitrostátním právu a uplatňování směrnice Rady 2004 lomeno 113 lomeno ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Spravodajkou je paní Zita Gurmaj, která je přítomna a já jí dávám tímto okamžitě slovo. Děkuji vám a omlouvám se za malé spoždění, ale ústavně právní výbor právě teď hovoří o e, zprávě o budoucnosti politických stran a protože jsem tam stínovou zpravodajkou, tak jsem nechtěla přijít o příležitost tam také e, zveřejnit své stanovisko. Takže Tady vlastně se nacházíme opět v e, této situaci v e, prosinci, e, když jsem předkládala, splnila velice málo kolegů, tak jak jsem předpokládala. Nicméně toto je téma, o, který byl, o které byl veliký zájem a chci poděkovat za to, že je zde přítomna zástupkyně Evropské komise, která prokázala velikou vůli s námi spolupracovat v této otázce. Takže co se týče této směrnice 2004 lomeno 113 ES, tak eh, samozřejmě to představuje velice významný pokrok, velice významný krok v řadě právních nástrojů směřujících k, jedn, k rovnosti pohlaví. Jeden z prvních významných nástrojů tohoto typu mimo rámec zaměstnanosti zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci založenou na pohlaví v otázce přístupu k zboží a službám, a to jak ve veřejnoprávním, tak ve soukromém sektoru. Jak víte, Evropská komise měla také do konce roku 2010 koncipovat prováděcí předpisy podle směrnice, nicméně po několika odkladech jsme byli informováni, že takováto zpráva o provádění směrnice nebude zpracována před rokem 2014. Přesto, že jsem opakovaně vyjadřovala potřebu eh, takovéhoto dokumentu, přesto, že jsem opakovaně říkala, že je zapotřebí mít aktuální údaje, E, o transpozici směrnice. My samozřejmě známe hlavní důvod, e, který Evropská komise předložila. Je to konsekventnost celého textu. Jak víme, Evropský e, soud rozhodl v prospěch asociace spotřebitelů Belgie, která který se, ten spor se týkal právě ta, tohoto tématu a pojišťovny měly přechodné období v délce 12 měsíců a to skončí 21. Eh, prosince 2012. Takže se tady vlastně hodně eh, přesunuli eh, povinnosti a eh, práce Evropské komise k vypracování hlavních směrů pro pojišťovny. Samozřejmě jsme toto uznali, nebyla tady již, nebyl tady již prostor pro vypracování té naší zprávy o prováděcích předpisech ke směrnici. Dobře, takže teď jaké jsou důsledky této situace? Protože nemáme vlastně zprávu o provádění a nemáme nejnovější údaje o naplňování směrnice ve členských státech, eh, tak moje zpráva vlastně jde cestou eh, definice eh, priorit pro Evropskou komisi, aby se definovaly stávající bílá místa a cesta ku předu. My jsme měli také setkání s komisí a na tom jsme se shodli. Evropská komise nás informovala, že vlastně teď ty věci nastartovává s členskými státy. To je zásadní. Rovněž bylo velice důležité, že komise byla eh, velmi vděčná za to, že tato pracovní, eh, tento pracovní náš materiál jim také dává určité eh, další, určitá další východiska. Já si myslím, že pokud bychom měli revidovat směrnice, tak bychom tam také měli začlenit sdělovací prostředky prostředky a e, reklamu a otázku e, vzdělávání a potírání stereotypů. E, zatím je příliš brzy na to, abychom plně testovali implementaci ve všech oblastech, i když je samozřejmě dá se předpokládat, že ty náklady budou narůstat. Je třeba také jít cestou zvyšování eh, dohledu nad eh, prováděním těchto kroků ze strany pojišťoven. Eh, je třeba se vyhnout diskriminaci, nicméně ono by to někdy mohlo vést k méně e, příznivým důsledkům pro ženy. A tady je zapotřebí, aby komise situaci velice těsně e, monitorovala. Pak e, je tady ještě další věc, ty hlavní směry nejsou závazné a je zapotřebí, aby E, tedy ta e, směrnice byla ještě revidována, aby byla plně v souladu s těmi závaznými hlavními směry. Očekávám také ze strany komise více transparentnosti e, v těch případech porušování pravidel, která jsou předmětem soudních řízení. Je tady samozřejmě judikatura, která se týká eh, diskriminace a kterou bychom měli také více využívat. Včasná transpozice směrnice je také zásadní a podle mého názoru by Evropská komise měla plně využít svých pravomocí, aby tlačila na členské státy, aby k tomuto přistoupili. Zdá se, že komise je k tomu připravena a chci také poděkovat Zoltánovi, eh, protože eh, naše kolegyně eh, porodila krásného chlapce. Zoltánova žena bude také roditel, to už je zase jiný případ. Děkuji vám paní Gormaj a teď dám slovo paní Bauer. Thank you so much. Děkuji vám. Naším stínovým zpravodajem je paní Skrydlenská, bohužel zde není, takže mě požádala, abych přečetla její stanovisko takže dovolte, abych citovala určité části jejího stanoviska. Chtěla by poděkovat paní Gurmaj za její práci a za vložené úsilí při přípravě této zprávy. Rovněž kolegyně popisuje situaci, která se týká té záležitosti s pojišťovnami a velice vítá rozhodnutí a hlavní směry, které mění tuto nepříznivou situaci, nepříznivou pro ženy e, tím správným směrem. A toto bych ráda komentovala. Podle mého názoru by e, vše mělo vycházet z individuálního přístupu a ne z nějakých stereotypů e, vůči mužům a ženám. Bohužel Eh, to původní rozhodnutí bylo velice nepříznivé. Kolegyně rovněž upozorňuje na právní nejistotu a z tohoto hlediska já osobně velice vítám sdělení zaslané komisi revidovat text této směrnice. Dále se v tomto stanovisku zdůrazňuje úloha orgánů pro rovné příležitosti, pro rovnost mezi pohlavími. Včera jsme eh, hovořili na našem slyšení o doložce nejvyšších výhod pro Evropanky. Já skutečně nevím, kam Eh, se s tímto tématem obrátit a jak ho vlastně uchopit. Mám totiž takový neodbitný pocit, že eh, ty eh, příslušné orgány by mohly dělat mnohem víc pro prosazování práva, by mohly dělat mnohem víc pro pomoc ženám na cestě k rovnosti, ale bohužel nevidím takováto takováto opatření, takovéto výsledky. A co se týče těch orgánů pro eh, rovnost při, mezi pohlavími, tak ty se zabývají celou řadou nejrůznějších otázek ve většině případů a my se e, díváme těm, zabýváme těmi různými dimenzemi, které spadají do jejich odpovědnosti v různých výborech, také ve výboru LIBE, v právním, ústavně právním výboru a skutečně nevím, jak to celé uchopit. Měli bychom najít nějaký způsob. Měli bychom se snažit, e, jak se najít způsob, jak se zabývat otázkou jejich odpovědnosti, jejich e, pozice a jejich nástrojů, těch nástrojů, Eh, které mají pro prosazování práva, tak aby bylo ženám pomoženo eh, v přístupu k právu, ke spravedlnosti. Možná, že toto byly teda ty hlavní body stanoviska eh, paní Škydlenské. A v Ona také plánuje využít možnosti předložit určité pozměňovací návrhy k této zprávě. Děkuji, paní Bauer. A teď bych ráda dala slovo paní Kristin Tomboy z komise. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala jménem Evropské komise zpravodajce k návrhu zprávy a e, poděkovala za doporučení, která jsou pro nás velice užitečná v rámci e, práce, kterou teď realizujeme. Dovolte, abych se vrátila e, pár slovy k tomuto poslednímu roku, který byl vysoce naplněn nejrůznějšími výzvami, především v této oblasti, v oblasti také pojišťovnictví. Víte, že se ve směrnici také hovoří o zprávě, kterou má vypracovat Evropská komise a že se v této zprávě má komise soustředit především na otázku pojišťoven vzhledem k té výjimce, která existovala v této oblasti a jejíž realizace tedy mm, upravovala specifické podmínky. Takže Eh, teď tady máme to nové eh, soudní rozhodnutí Evropského soudního dvoru, které vlastně končí, eh, ukončuje tuto výjimku a situace se zcela výrazně proměnila. A Eh, vypadalo v roce 2011, že je naprosto zásadní, eh, aby byly vydány hlavní směry pro usnadnění práce jak na úrovni eh, Unie, tak v členských státech, které musí změnit svou legislativu do konce letošního roku. Ale největší problémy jsou samozřejmě v praxi. Proto jsme chtěli přistoupit ke schválení hlavních směrů rok před lhůtou, kterou nám stanovil Evropský Evropský soudní dvůr. Tato lhůta tedy vyprší koncem tohoto týdne a to znamená, že od eh, počátku příštího roku budeme postupovat tak, že budeme revidovat veškeré legislativní nástroje členských států v této oblasti, abychom zjistili, jak byl Eh, tedy, eh, jak bylo to rozhodnutí eh, Evropského soudu o ukončení výjimky aplikováno, jaká byla přijata nová pravidla a celý ten rok 2013 nám také umožní zmapovat veškeré další vývojové trendy na trhu. A v roce 2014 již budeme v situaci, kdy budeme mít možnost mít v ruce zprávu, která bude hm, představovat mnohem jasnější vizi a přehled o tom, co se vlastně ve všech těchto oblastech stalo a bude to také jasnější eh, eh, krok eh, ku předu. Takže asi tolik k některým upřesněním v této oblasti. Předsedající, děkuji paní Tomboj. A Teď bych tedy znovu ráda dala slovo naší zpravodajce paní Gomaj. Eh, děkuji, paní předsedající. Já jsem velice vděčná eh, za to, že tady eh, zazněly některé připomínky, některé poznámky k tomu minulému období. Dochází k velkým změnám na trhu a proto je opravdu velice důležité, že komise připravila ty hlavní směry, jak s tím dále tedy se vypořádat. Jsem velice přesvědčena o tom, že Eh, Evropský parlament je schopen eh, přijmout legislativu, eh, je také odpovědný za přijetí legislativy a za dobrou zprávu. Takže je jasné, že po pracovním dokumentu potřebujeme tu zprávu. Já jsem byla a jsem přesvědčena, že když se něco začne, tak se to musí dokončit. A Rovněž si myslím, že teď tedy máme dostatečný čas na určitou reflexi a to je také důvod, proč jsem chtěla lhutu pro pozměňovací návrhy do 15. ledna 2013, abych se ujistila, že každý si ten dokument bude moci prostudovat a že budou eh, samozřejmě ty příslušné překlady následně vyhotoveny. Takže je třeba vyslat jasné a správné sdělení a pak je tady otázka pro nás, pro všechny, a ta je následující. Co se týče e, této, této speciální zprávy, tohoto speciálního případu, tak bohužel v několika členských e, e, státech jsme zjistili, že, je, že dochází k jaké mu, jakému si novému přístupu a to nám nepřipadá úplně v pořádku. Takže my bychom rádi e, tady řekli jasně, e, e, a že všichni by měli mít příležitost opt-outu. A Myslím si, že vzhledem k ekonomické, sociální a demokratické krizi v Evropě eh, musíme vyslat jasné sdělení evropským občanům. Je to naše povinnost, protože eh, pokud sdělení tak silného výboru, jako je ten náš, je, že vy budete všechny platit v příštím roce více, tak to není zrovna pozitivní sdělení. A e, myslím si, že vzhledem k tomu, že máme dobré komunikátory, jak na úrovni e, komise, tak na úrovni parlamentu, tak je třeba se zamyslet, jak vyslat e, to sdělení v tom smyslu, že komise a parlament uctívají své, své hodnoty. A jelikož jsme vlastně držiteli Nobelovy ceny míru, jak tady všem připomínám, v této místnosti a všude kolem, tak by bylo velice důležité vyslat eh, pozitivní, pozitivní sdělení a to, že jsme velkými zastánkyněmi a zastánci eh, správné a vhodné legislativy na komunitární úrovni. Eh, takže chci říct, že opravdu věřím, že se nám podaří vyslat pozitivní sdělení a přeji všem krásné svátky. Budu muset jít hlasovat do AVKO, ale snad se ještě vrátím. Děkuji vám, paní Gurmaje. Budeme tedy pokračovat. A ráda bych ještě doplnila pořad jednání. To znamená, 15. prosince 17 hodin je vlastně lhůta pro předložení návrhů. 18. nebo 19. února se bude hlasovat a závěrečné nebo poslední hlasování bude v dubnu příštího roku. A v 10 hodin začneme s bodem 10. a pan Gustafsson se ujme předsednictví. Já musím odejít, protože o desítě mám hlasování a já vám tímto přeji všem hezké svátky a doufám, že se opět na začátku příštího roku uvidíme a budeme všichni plní energie.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 Och eh, vi kommer nu till 10 som då... Eh... Takže dostáváme se k bodu 10. Máme zde zástupkyni UNFPA, paní Sjecky Staneker, ředitelku populačního fondu OSN a vyslechneme si velmi zajímavou přednášku o tématu, který, které je pro nás velmi důležité. A já bych teď v tuto chvíli už vlastně předal slovo paní ředitelce a děkuji ještě jednou za to, že za námi přišla. Děkuji, dobré dopoledne, jsem ráda, že jsem tady mezi vámi. Já bych vám předložila letošní zprávu nazvanou By Choice, not by Chance, eh, která je přejírční zprávou UNFPA Toto je zpráva o stavu populace a hovoří o tom, že dobrovolná rodičovské plánování je lidským právem. Každý má eh, právo stanovit si eh, počet dětí, naplánovat si, kdy ty děti mít eh, a podobně může každý, kdo chce spozdit otěhotnění, nebo každá, kdo chce spozdit otěhotnění, by měl mít přístup k rozsvědkům, které to umožňují. Především je to samozřejmě v rozvinutých eh, zemích a není to bohužel případ úplně všech žen na světě. I přes eh, usnesení, rezoluce, konference, eh, tak důležitost rodičovského plánování znamená, že 222 milionů žen které by chtěly plánovat své eh, rodičovství, k tomu přístup eh, nemají. A také jsou tady ještě velké počty eh, neplánovaných rodičovství a těhotenství, zejména mezi chudými, málo vzdělanými a menšinami. Je tady celá řada faktorů, které k tomu přispívají. Jednak nedostatek antikoncepčních prostředek, to je jeden z důvodů a také možná chudoba, eh, nerovnost mezi pohlavími eh, nebo eh, negativní tlaky ve společnosti také to mohou omezovat. Zajistit přístup k plánování rodičovství pro všechny ženy, muže i mladé je velice důležité. Posílení zdravotních systémů, začlenění rodičo, plánování rodičovství do těchto systémů zajištění širokého eh, možnosti plánovaného rodičovství, ale také řešení sociálních eh, faktorů, jako je stigmatizování. To všechno je v tom obsaženo. Za druhé, další bod. Zajistit lepší přístup k plánovatému rodičovství je také součástí lid, zajištění lidských práv. Je to ekonomická investice. Eh, Nezamýšlené těhotenství může ohrozit zdraví dívky či ženy a omezit její možnosti vydělat si na živobytí. Může to znamenat, že její rodina se dostane do cyklu chudoby a vyloučení eh, když žena může realizovat toto své právo, může lépe požívat i další práva, jako je například právo na vzdělávání, na, výchovu Eh, ženy a dívky, které mohou použít eh, antikoncepci, mají pak i lepší možnost začlenění do hospodářského života. Výsledkem jsou vyšší příjmy a také zajištění lepšího zdraví pro ní a i pro děti. A eh, také lepší úloha ženy ve společnosti i v domácnosti. Údaje ukazují, že přístup k plánovanému rodičovství nejen vede k lepšímu investování do zdraví i vzdělávání dětí, ale prospívá to i národní úrovni, kde je možné podpořit eh, rozvoj. Je také možné uplatnit tyto prostředky v zemích, kde je vysoká plodnost žen. Ekonomiky eh, zemí, jako je Mexiko a azijští tygři, eh, to prokázali že když stát investuje do lidského rozvoje, je možné zajistit lepší sociální a ekonomický růst. Každý dolar investovaný tady vlastně eh, vede k naplnění lidských práv, ale současně se stává i ekonomickým nástrojem. Děkuji. Další diapozitiv, prosím. Klíčová, klíčové fakty. Eh, ta se eh, také objevila v letošní výroční zprávě. Ukazuje se řada studií, které ukazují, že je tady vazba mezi eh, nižší plodností a zlepšením zdraví i reprodukčních schopností a zlepšení příjmů. Na tomto diapozitivu vidíme konkrétně, že studie ukazují, že investování do plánovaného rodičovství má nejen dopady na zdraví, ale také podporuje hospodářský růst. Další, prosím. Investování do plánovitého rodičovství, to je velice dobrá eh, eh, dobrý nástroj. Když vezmeme počet žen, které umírají při eh, porodu, když vezmeme otázky péče o matky po porodu. V rozvojových zemích eh, vlastně ročně stojí 4 miliardy dolarů ročně eh, začlenění plánovitého rodičovství. Eh, je tedy odhad, že 4,1 miliarda dolarů by byly další investice, které by byly zapotřebí. Tyto další investice ve výši 4,1 Eh, miliard dolarů, by ovšem ušetřili na druhé straně 5,7 miliard dolarů eh, na náklady, které jsou nutné eh, při nevyužití plánovitého rodičovství. Například také se ukazuje, že se zorganizoval summit pro eh, dobrovolné plánované rodičovství, které by mělo být k dispozici pro další miliony žen v rozvojových zemích do roku 2020. Eh, P. Balks, eh, komisař EU pro rozvoj, tady toto potvrzuje. Další podpora pro rodi- plánované rodičovství je nutná. Tento závazek e, znamená pro komisi, že podpora lepších služeb v rámci plánovitého rodičovství je ten nejlepší investice, kterou je možné e, realizovat. Dnes by měly všechny ženy mít možnost e, zvolit si velikost své rodiny a je to také otázka podporování rovnosti mezi muži a ženami, ale také je to otázka ochrany zdraví matky i dítěte. Plánovité rodičovství se musí znovu objevit mezi prioritami a finanční závazky jak ze strany eh, eh, dárců, tak i ze strany rozvojových zemí eh, jsou zapotřebí. Je třeba umožnit každému, aby vykonával své právo na plánovité rodičovství. Co by se tedy mělo udělat? V roce 2012 eh, světové obyvatelstvo apeluje na Mezinárodní organizaci občanskou společnost a další eh, klíčové eh, partnery, aby udělali toto. Za prvé, zvýšit finanční podporu a politický závazek, aby bylo možné zajistit, že plánovité rodičovství bude k dispozici všem, kdo si to přejí, kdy si to přejí a že tyto služby poskytnou vysoce kvalitní informace. Za druhé, podporovat plánovité rodičovství jako právo

které umožní dosáhnout celé řady dalších práv, integrovat dobrovolné plánovité rodičovství do širšího rozvoje v oblasti ekonomiky i sociální oblasti, odstraňovat hospodářské, sociální, logistické i finanční překážky pro dobrovolné plánovité roz, rodičovství, aby každý, kdo si to přeje, měl k němu přístup, snížit počet neplánovaných eh, eh, těhotenství a potratů tím, že se zlepší dostupnost a spolehlivost těchto služeb, eh, umožnit dostupnost eh, programu eh, rodičovského, plánovaného rodičovství pro celou širokou škálu uživatelů a v neposlední řadě začlenit i muže a chlapce do těchto aktivit, aby podpořili právo žen a dívek na antikoncepci akční program, který byl schválen eh, na světové konferenci, která proběhla v Káhyře, stejně tak jako další aspekty podpořili, že eh, program OSN pro populace je velice důležité, aby bylo jisté, že každá její porod bude bezpečný a že eh, budou dosaženy cíle, které si stanovíme. 20. výročí Kahirské konference se blíží, bude to v roce 2014 a v roce 2015 zase jsou postupy NDG. A proto jsou tady eh, další závazky u těchto programů a je tady také žádost o eh, přeskum, eh, čeho již bylo dosaženo, co ještě chybí a jaké jsou další závazky. Dále je také otázka, jakého pokroku bude dosaženo v MDG a bude také třeba zařadit do diskuse nový konsensus o rozvoji pro nové generace. V budoucnu bude také klíčově důležité pro rozvoj zajistit eh, univerzální a rovný přístup pro všechny to, všechny tato práva. Rovněž by toto mělo být vzato v úvahu pro diskuzi o rámci do roku 2015. Komisař P. je přece součástí vysokého světového fóra OSN pro situaci za rokem 2015 a my doufáme, že se tím bude zabývat. V březnu se koná konference eh, o statutu žen a následně eh, v dubnu eh, další konference týkající se budoucnosti žen. To budou rovněž fóra pro tento dialog. Pak je tady nutnost přístupu k sexuálnímu a reproduktivnímu zdraví a k tomu jsou naše zprávy zásadní. Propoj propojení rovnosti pohlaví, eh, lidských práv a dalšího rozvoje osobností. Eh, toto všechno staví do nového světla. Ženy eh, kolem všude na světě spolehají na naší podporu a my je nesmíme zklamat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za tento příspěvek a teď zahajuji diskuzi. Kolegyně a kolegové mají příležitost položit otázky. Peace. Gabriel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve eh, paní kolegyni poblahopřát eh, k jejímu příspěvku a chtěla bych se věnovat eh, dvěma, třem aspektům a pak říct, když tak ještě něco dalšího, položit nějaké otázky. My jsme velice rádi, eh, jsme velice rádi, že máme tady možnost vyslechnout tuto zprávu. První aspekt, eh, který se týká těch různých údajů, které jsou eh, sbírány v různých rozvojových zemích, jsou tím pravým základem pro to, abychom mohli dále definovat dobré postupy. Takže my bychom se měli soustředit na vulgarizaci, na zveřejnění zveřejňování těchto dobrých postupů. A chci zmínit jeden důsledek. Vy jste řekla, že je tady propojení mezi eh, rodičovským plánováním a eh, hospodářským růstem, takže to je velice pádný argument právě pro rozvojové země. To je argument, který v těchto zemích bude nutně velice rezonovat. Za druhé, naprosto s vámi souhlasím, když říkáte, že je zapotřebí, aby tady bylo více informačních a osvětových programů. Myslím, myslím, že jeden z nejzásadnějších aspektů je soustředit se na ten nejnižší věk, na děti, které jsou ještě ve školním věku, přijít s těmito informacemi zavčasu ještě dřív, než nastoupí ty velké výzvy. A ohledně způsobu, jak bychom mohli s větším eh, způsobem zdůraznit to rodičovské plánování, tak tady jsem e, trochu váhavá, protože naše zkušenost s africkými státy je asi taková, že bychom neměli s tímto přicházet jako s něčím, to je, co je vynucováno z vnější e, strany. Je třeba, aby to e, byla vůle zevnitř pak jsou eh, ty ehm, šance přijetí pro takové, eh, takovýchto eh, opatření mnohem silnější, než když je to vnucováno těm lidem z vnějšku. Takže dobrovolný přístup, který by ovšem vyvíral z jejich vlastní niterné potřeby. Je třeba tyto věci osvětovou formou přibližovat a my víme, že se občas objevuje protiargument v tom tom smyslu, že co se týká eh, sexuální výchovy či eh, reproduktivního zdraví a tak dále, tak tady je eh, často stavěn proti argument, že to je soukromá záležitost, že to je mm, niterná záležitost, takže na to musíme být také připraveni. Pak je tady otázka přístupu ke kontracepci, ale to je otázka také finančních možností. Já jsem měla příležitost se podívat do Zambaby, do Zambie. Právě vaše organizace tam vedla velice zajímavý projekt na úrovni škol. E, program spočíval v distribuci prezervativů, e, takže to e, nebyla často otázka a není často otázka toho, že by lidé o tato opatření nestáli, ale je třeba je začít s poskytováním zdarma těchto možností. Není to taky často nedostatek uvědomění i u žen. Ženy si to velmi dobře dobře uvědomí, ale bohužel jsou ty finanční možnosti tak nízké, že eh, eh, prezervativy a další tyto možnosti kontracepce nejsou eh, dostupné. Ehm, antikoncepce, pardon. <laughs> Já jsem, bych ještě ráda několik konkrétnějších příkladů k tomu, co jste řekla. Och då ger fru Morin Chaté. Varsågod. A teď eh, paní kolegyně eh, Šartí. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste toto téma eh, začlenil do pořadu jednání našeho výboru jsou to informace, které musíme sdílet. Já lituju pouze jedné věci a to, že většina našich kolegyň a kolegů nejsou přítomní, aby využili této příležitosti. A toto je bod, k kterému jsem chtěla vystoupit dochází také k tomu, že musíme eh, se víc věnovat politické mobilizaci tohoto tématu. Naprosto podepisuji to, co řekla Maria Gabriel eh, ohledně eh, začlenění všech těch zúčastněných stran společnosti, především mužů a mladých mužů a chlapců do tohoto Eh, úsilí o osvětu, ale je to také politická otázka. Víte, že reproduktivní a sexuální zdraví představuje skutečné téma, téma často tabuizované, takže eh, děkuji ještě jednou za to, že je na našem programu, ale je to také téma, které rozděluje. A mně se zdá, eh, že mezi těmi argumenty, které jste paní ředitelko tady předložila, a které se týkají popisu skutečnosti a vaší analýzy jste uvedla mimo jiné, že uznání právo na reproduktivní a sexuální zdraví eh, znamená také eh, ještě uznání dalších práv a dalších lidských práv. A eh, dnes není možno oddělovat jedno od druhého pro nás z politického hlediska eh, je nutné se mobilizovat ve všech politických frakcích, abychom eh, prostě zajistili, že uznání práva na eh, reproduktivní a sexuální zdraví bylo součástí uznávání lidských práv jako takových. To byla první věc, ke které jsem chtěla se vyjádřit. A následně bych chtěla ještě říct další. Není možno si myslet, že tady dochází k neustálému pokroku v této oblasti. Je to totiž téma, já jsem francouzska, je to totiž téma, které vlastně Simone Weil, která byla předsedkyní Evropského parlamentu, eh, v roce 75 ve Francii zviditelnila. Eh, tam došlo k tomu výraznému kroku ku předu. Prakticky to eh, je před 35 lety, co tato tematika byla ve Francii poprvé oficiálně předložena na stůl. Simone Weil eh, byla členkou Evropské lidové strany a my vidíme, že znovu a znovu neustále je třeba bdít nad tím, abychom eh, eh, měli volné hlasování. To je politicky důležité. Volné hlasování v těchto otázkách, abychom toto téma posunovali ku předu. A tím, že budeme posunovat toto téma, tak budeme také posunovat ku předu otázku lidských práv jako takových. Takže Eh, propojení eh, lidských práv s tímto právem na sexuální zdraví, reproduktivní eh, zdraví je nutné. To bude třeba politicky tlačit ku předu. Pokud to nezvládneme, tak budeme ustupovat a pokud budeme ustupovat v této oblasti, budeme ustupovat i v jiných. Takže i z historické perspektivy já velice tedy upozorňuji na nutnost toho, abychom to posunovali ku předu paralelně. Druhá věc. Je tady určitý vztah a vy jste to zdůraznila, mezi porodností a odměňováním žen. Vy víte, že jedno z našich velkých témat, eh, kterými přemýšlíme na evropské úrovni, a to je také vedeno naším předsedou, je rovnost odměňování mezi muži a ženami eh, a je třeba, abychom sladili eh, toto plánování tak, abychom mohli eh, zdůrazňovat ještě jedno téma, které je pro nás zásadní, a to je ta rovnost v odměňování. Jedno bez druhého nepůjde. Děkuji, děkuji za tento příspěvek. A opět předávám slovo paní ředitelce. Já mám totiž otázku já jsem se nad tím trošičku zamýšlel. A my jsme vlastně hovořili o efektivnosti toho rodičovského plánování nebo rodinného plánování. Hovořilo se o tom, že ve chvíli, kdy investujete do plánovaného rodičovství, tak se vám to v podstatě vlastně vyplatí v tom konečném důsledku. Uh, ale těch důvodů je samozřejmě velmi mnoho. Velmi často se musíte ale také přizpůsobit vlastně k té renozanci těch ostatních ale myslím si, že je velmi důležité ještě jednou zdůraznit tu efektivitu. A když vlastně víme, jak je to efektivní, tak jak to, že je to tak těžké prosadit, jak to, že lidé nejsou připraveni a nechtějí investovat, investovat do něčeho, o čemž vědí, že v konečném důsledku jim vlastně eh, způsobí úspory. A Eh, dál, dále jsem se chtěla zeptat, protože samozřejmě víte, že naše možnosti jsou omezené, ale přesto jsem se chtěla zeptat, zdali eh, byste nám mohla poradit, jakým způsobem by Evropský parlament mohl nějakým způsobem konkrétně pomoci. A ještě jedna poslední otázka, třetí otázka. Myslíte si, že můžete někomu něco vnutit, to znamená vnutit něco třetím státům nebo rozvojovým státům, protože já samozřejmě respektuji váš postoj, ale na druhou stranu je, pro mě je to také otázka lidských práv a i z toho důvodu samozřejmě je dobré o takovýchto tématech hovořit, ale v podstatě Mělo by to nějakým způsobem výjít i ze spoda. A spousta států podepsala jaksi umluvu eh, týkající se ženských práv tím se zavázala podporovat eh, ženská práva a v této souvislosti by tady vlastně nemusely existovat vůbec žádné problémy, protože eh, kdyby to fungovalo, tak bychom vlastně mohli říci, eh, tady došlo k porušení závazku u států, které podepsali úmluvu. Samozřejmě, pokud by se jednalo o státy, které tuto úmluvu nepodepsali, tak je to složitější. Very much for the... Děkuji. Děkuji za velice zásadní připomínky eh, a za velice zajímavé a obtížné dotazy, které jste tady formulovali. Ráda bych se vrátila k tomu, co řekla eh, paní Gabriel nejprve. Naprosto souhlasím s tím, že ten ekonomický argument je velice přesvědčivý a přestože řada z nás eh, vnímá jak eh, to rodine, eh, rodičovské plánování jako právo, tak ten ekonomický argument je opravdu velmi přesvědčující. A jak řekl také předseda vašeho výboru, vlastně za každý dolar, který investujete do ryčovského plánování, eh, se dá říct, že eh, ušetříte dolar 40. Je to prostě tak. Já eh, nedokážu vysvětlit, proč je tak obtížné pro některé vlády, aby vnímali, že toto je skutečná situace. Téměř byste řekli, že je tady nedostatek vize ze strany těch vlád a že ty vlády uvažují strašně krátkozrace. Eh, samozřejmě v situaci, kdy eh, jsou nedostatečné zdroje, zvlášť v rozvojových zemích, je tady celá řada protichůdných cílů, do kterých je třeba investovat, to ano, ale my bychom opravdu rádi eh, velice usilovně plédovali za takový ten dlouhodobější, za tu dlouhodobější perspektivu, dlouhodobější vizi. To je totiž jenom součást všech dalších výhod, které může rodičovské plánování přinášet na všech možných úrovních, od té soukromé až eh, k celostátní. Opravdu je tady řada velmi zdravých, pevných argumentů, které proto hovoří. Vy jste ještě zmínila další důležitou věc, eh, to, že sexuální eh, výchova musí začít velice z kraje. Je to také ale nutno vnímat v kulturním kontextu každé společnosti, každé země. Další zajímavou věc, věc jste zmínila, zapojení mužů. Tady bych ráda uvedla jeden příklad. Je to příklad země, jako, eh, kterou je Niger. Je to země velice eh, křehká, má nejvyšší eh, vlastně porodnost na světě. Patrně ženy mají v průměru sedm dětí, je zhruba ta, tam roste vlastně e, počet obyvatel 2% ročně, celosvětově o 4%, tak je to prostě velice zranitelná země s velice malým e, objemem orné půdy a e, jedna třetina dětí chodí do školy, pouze čtvrtina dívek e, navštěvuje školu. Je to prostě situace, kdy je třeba něco podnikat. A pokud se podíváte na ten nízký objem orné půdy v Nigeru, teď je tam nějakých 50 e, milionů. 15 milionů a v roce 2050 to bude 50 milionů lidí, kteří budou žít v Nigeru se stejným eh, procentem orné půdy, takže něco se musí eh, stát. I vláda se to myslí a v posledních letech eh, se opravdu nigerská vláda snaží věci měnit a něco zásadního dělat. A jednou z věcí je zapojit do toho také muže, protože samozřejmě hovoříme o velice konzervativním prostředí s nízkou úrovní vzdělání vzdělanosti e, obyvatel a e, došlo k tomu, že jsou zřizovány školy pro manžele, kde se manželé muži učí celou řadu věcí a také se dozvídají o antikoncepci, dozvídají se o e, právu svých partnerek, svých žen na to říct, kolik chtějí mít dětí. Není to jednoduché, především v takovémto kontextu, ale prostě dá se tímto směrem postupovat. Ráda bych se teď ještě vrátila k otázce, kterou jste zmínila vy, v tom smyslu, že někdy je sexuální reproduktivní zdraví vnímáno jako e, téma tabu je to pravda, já to teda nevždy chápu, myslím si, že někdy dochází také k celé řadě nedorozumění v této oblasti a to zase vidím jako jednu z oblastí UNFPA demystifikovat otázku eh, reproduktivního zdraví a sexuálního zdraví. Reproduktivní, eh, práva na reproduktivní zdraví znamená v podstatě eh, to, že lidé mají právo si rozhodnout zdali a kdy chtějí mít děti. To je prostě něco, co je znovu a znovu uznáváno ano. Já opravdu nechápu, jak někdy jsou ta jednání eh, o této věci tak komplikovaná eh, a zapouzdřená. Je to opravdu tak, eh, že toto je taková červená šňůra, takový faktor, takový fenomen, který se vlastně vztahuje ke všem dalším právům, lidským právům. Takže to není, není v pořádku, že toto je často vnímáno jako kontroverzní otázka. Zároveň bychom neměli přehánět tu kontroverznost tohoto tématu. Statut žen bude předmětem eh, dokumentu, který předloží komise v březnu, jde také o násilí na ženách eh, a eh, ženský výbor valného schromáždění teď nedávno přijal velice progresivní usnesení proti násilí na ženám a také zmiňuje právě sexuální zdraví a reproduktivní zdraví a také na, opra, hovoří o právu žen na tato na uplatňování těchto eh, práv. Jsou to, eh, je to historická událost, protože právě reproduktivní právo je eh, zmíněno v tomto usnesení OSN. Takže v zásadě tady nevidím důvod, proč by CSV nebylo možno, schopné něco obdobného přijmout. Takže asi tolik. A co může dělat Evropský parlament? Celou řadu věcí. Za prvé, a zpráva to také zdůrazňuje, e, je to také otázka financí. Ne, že by tohle bylo vyřešené, takže dát do tohoto e, dost finančních prostředků do toho rodičovského plánování, do e, těchto věcí, to je důležité. Pak je tady další zásadní role pro Evropský parlament. Jde o ty Eh, nejrůznější kroky po roce 2015, eh, STG, D, 6G a tak dále. Já si myslím, že naprosto zásadní, aby tady existovalo všeobecné právo k sexuálnímu zdraví, k reproduktivnímu zdraví. To je třeba znovu a znovu zdůrazňovat. Je to velmi propojené s rovností pohlaví a zprávy žen. Měli bychom opravdu všichni udělat maximum pro to, aby to v rámci těchto dialogů bylo dostatečně zmiňováno. Okay, tak so mycket för det och... Děkuji. Děkuji za vaše odpovědi. A budeme pokračovat v naší práci. protože tady nejde o to, že chceme ženám něco vnutit, protože samozřejmě oni sami se budou rozhodovat a budou se učit, jak pečovat a jak chránit své tělo. To znamená, že eh, Oni sami budou samozřejmě přijímat ta konečná rozhodnutí. Je třeba ale lidi motivovat, je třeba udělat něco pro to, aby se o tato témata zajímali muži vnímají ženy samozřejmě úplně jinak a e, chápají i ženská práva zcela jinak. V podstatě rozdělují mezi lidskými a ženskými právy a ve chvíli, kdy jim chcete vysvětlit, že ženská práva jsou součástí lidských e, práv, tak e, velmi často na to reagují trošičku podivně. A je třeba nějakým způsobem také zdůraznit, že ta rodičovská práva a e, rodičovské plánování je velmi důležité pro všechny. To znamená, že možná, že bychom mohli opravdu se zamyslet e, nad tím, co bychom mohli zorganizovat hlavně pro tu mužskou populaci, nějaké semináře nebo e, letáčky a tak dále protože ti, kteří jak si rozhodují, bývají velmi často muži. A muži, kteří mají moc, se velmi často zajímají hlavně o peníze. A já samozřejmě vnímám rodičovské plánování zcela jinak. Myslím si, že uvažuji daleko sociálněji ale myslím si, že je třeba určitě tady zmínit i ten faktor finanční, ten, ten vlastně eh, peněžitý prvek při rozhodování. Možná, že by to bylo pro muže zajímavé. To znamená, že ve chvíli, kdy lidé se nechtí připojit k tomu mému smýšlení, tak možná já to mohu vymyslet nějakým způsobem tak, abych to udělal zajímavým pro ostatní. To znamená, že bychom to mohli vnímat i jako otázku investice, jako vlastně finanční efektivitu. A možná, že díky tomu eh, se muži těmto tématům otevřou. Já vám v každém případě v tuto chvíli velmi děkuji za to, že jste k nám přišla. Bylo velmi zajímavé si vyslechnout eh, vaše názory a já doufám, že naše spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Děkuji. Okej, okay, uh, eh, vi fortsätter vid mötet och då går vi... Dobrá, tak budeme pokračovat. Na pořadu jednání máme ještě další dodatečný bod. A jde o rozhodnutí týkající se domácího násilí páchaného na ženách a boje proti němu. Možná, že znáte celý ten kontext. My jsme se vlastně snažili o usnesení, které jsme chtěli schválit. Bylo to v listopadu v prosinci. Eh, chtěli jsme o tom vést debatu a nakonec jsme se rozhodli to všechno stáhnout. A potom jsme v podstatě chtěli postupovat tak, jak eh, jsme se dohodli úplně na začátku. To znamená, že to celé v podstatě necháme až na New York, to znamená na březen. A abychom to všechno vlastně zvládli s tím textem, tak jsme se v podstatě rozhodli celý ten návrh zpracovat tak, aby mohl být schválen v rámci následovného, následujícího plenárního schromáždění. A to znamená, že čekáme na předložení návrhu a my samozřejmě vycházíme z toho, že do toho textu budou samozřejmě eh, zapracovány ještě další aspekty. Nicméně si myslím, že v tuto chvíli ten návrh už je dobrou inspirací pro nás všechny. Všichni ho máme k dispozici a v podstatě se tady hovoří už o všem, to znamená doma, o domácím násilím páchaném na ženách, na dívkách. Samozřejmě všichni víme, že toto násilí v různých kontextech vypadá jaksi jinak, nicméně samozřejmě víme, že je to věc, která, eh, kterou najdete vlastně průřezově ve všech společenských vrstvách, ve všech kulturách. A když se podíváme na tu definici, to znamená ta část B, tak parlament ve Štrasburku před půl eh, rokem přijal eh, v podstatě v souvislosti se stanoviskem Svensson eh, jeden návrh. To znamená, že se došlo ke schodě na tom, že potřebujeme daleko silnější politické závazky, je třeba podpořit spolupráci mezi mezinárodními organizacemi a v tomto návrhu je napsáno, že Evropská unie a všechny členské státy musí efektivně přispívat k iniciativám eh, prováděným na globální úrovni. To znamená, musíme převzít daleko aktivnější eh, roli a musíme dělat vše, co je v našich silách eh, pro boj proti domácímu násilnímu násilí páchnému na ženách a dívkách. Členské státy musí eh, přijmout eh, i v této souvislosti odpovídající eh, zákony. To znamená, že musíme mít k dispozici nebo dát k dispozici odpovídající nástroje. To znamená, že nemůžeme zůstat u rétoriky, musíme opravdu jednat i prakticky, protože pokud nebudou zajištěny finance, rámce, tak eh, s tím nepohneme. Kromě toho je také velmi důležité, aby organizace OSN podporující ženská práva, eh, to znamená UN Women, byla posílena. To znamená, že tato organizace musí získat finanční podporu i od nás. V tomto návrhu se mimo jiné hovoří o tom, že musíme využívat také evropskou, eh, evropskou sílu, evropskou vnější službu eh, abychom zajistili, že tyto iniciativy budou opravdu prováděny a uskutečňovány. To znamená, že musíme mít i eh, expertní skupinu, která se bude zabývat právě transpozicí těchto plánů na globální úrovni. To si myslím, že jsou takové hlavní body tohoto dokumentu a e, v tuto chvíli samozřejmě je možné položit otázky, obrátit se na komisi. Bohužel tady nemáme zástupce e, rady, to znamená, že se můžete obracet pouze na zástupce komise. A po tomto úvodu mohu pouze říci, že tady máme samozřejmě ještě E, návrh, ke kterému můžete vypracovat pozměňovací návrhy a doufám, že v lednu bude vše odsouhlaseno. A po tomto tedy úvodním slovu bych vám rád předal slovo. To znamená, pokud byste k tomu chtěli e, říci něco vy. Já nevím, nebo možná, že se obrátím v první řadě na komisi. Eh, eh, Dobré ráno, pane předsedo. Možná, že začneme z hlediska eh, služby pro vnější činnost a pak kolegyně z komise. My spolupracujeme velice těsně. Velmi děkuji eh, váženým členům eh, Evropského parlamentu. Je pro nás eh, skutečně radost být tady mezi vámi těsně před Vánocemi a chci zdůraznit, že pracujeme na finalizaci stanoviska Evropské unie v této věci, takže ta dnešní diskuze je vysoce aktuální, protože my můžeme získat vaší perspektivu. Jsme velice rádi, že Evropský parlament bude na eh, zasedání CSW příští rok mít také svou delegaci. Jedná se tedy o problém strukturální, velice rozšířený a my ho máme vysoce na našem pořadu jednání. Jak víte, v letošním roce Evropská unie přijala strategický rámec a akční plán o lidských právech a demokracii a jsou tam specifické akce, které jsou zaměřeny na vymícení násilí založeném na eh, tedy hledisku pohlaví a také eh, vymícení násilí na ženách obecně. Jak víte, zvláštní zástupce pro lidská práva byl již, byla již jmenována a otázka násilí eh, na ženách je rovněž eh, mezi prioritami eh, tohoto zástupce a připojí se k nám e, nepochybně i na jednání v příštím roce v New Yorku. Teď pár slov k tomu, jak se připravujeme na příští rok. Za prvé, Evropská unie byla velice, e, velice nepříjemně překvapen nedostatkem závěrů, pregnantním e, závěrů z Eh, jednání v letošním roce a proto eh, jsme se rozhodli k tomu přistoupit mnohem aktivněji a také začít eh, z kraje jednat se zástupci občanské společnosti, jak už jste se o tom zmínil vy. Začali jsme diskusi s členskými státy o stanovisku již v září a doufáme, že vše dokončíme ještě před Vánoci, jak jsem se zmínila. Jak víte, úspěch EU bude záviset na našem úsilím jako takovém. Takže my skutečně e, chceme e, se členskými státy e, spolupracovat na všech úrovních a to zahrnuje i analyzaci toho, analýzu toho, co již bylo učiněno. Takže CSW musí mít v příštím roce schválené závěry, to je náš první cíl. A za druhé, chceme, aby náš přístup byl společný a abychom vlastně neopouštěli ta již získaná aky, abychom na ně spíš eh, přidávali další. Eh, takže máme setkání s lobby evropských žen, s představiteli občanských společností. Před dvěma týdny jsme vyzvali nevládní organizace zastoupené v Bruselu a mm, k tomu, abychom společně diskutovali o jednání jednání eh, CSW a eh, začali jsme pracovat eh, se zeměmi, které jsou nakloněny této myšlence i s všemi dalšími, protože jedním z našich důležitých kroků je přesvědčit všechny, aby spolupracovali v této věci v příštím roce. Velcí hráči, jako například latinskoamerické státy, obec, jsou také důležité. V lednu se bude jednat summit Select, kde je to problém problematika bude na pořadu jednání. Je to velmi důležité. Již jsem zmínila sdílení toho břemene a chci ještě zdůraznit jednu věc. Evropská unie chce organizovat také takové ty další aktivity paralelně v příštím roce k tomu hlavnímu fóru a možná bych požádala kolegyni, aby do větších podrobností představila Eh, tyto eh, aktivity na základě pozičního dokumentu a jsme samozřejmě připraveni odpovědět na otázky. Děkuji a teď eh, bude hovořit paní Pastre. Děkuji, pane předsedo. Ano, chtěla bych říct pár slov k obsahu toho pozičního dokumentu, na kterém pracujeme. Za prvé jsou tam takové ty obecné principy a pak principy specifičtější. E, samozřejmě hlavní myšlenkou je e, zakotvit pevný závazek e, obhajoby AKI v oblasti rovnosti pohlaví a dále tyto závazky posilovat. Za druhé jde samozřejmě o to, abychom pokračovali v přijímání eh, v přístupu založeném na dodržování lidských práv a je velice důležité, aby tady existovaly určité specifické zásady, například eh, říct eh, a stanovovat, že násilí proti ženám je neomluvitelné, neospravedlnitelné a za druhé je třeba propojit násilí na ženách s otázkou diskriminace. Pak je tady samozřejmě také zapotřebí mít souhrnou strategii pro boj e, násilí, e, proti násilí na ženách a ty podpůrné služby jsou v tomto směru zásadní. Jak víte, jedno z hlavních témat v letošním roce je ochrana obětí. Eh, úloha role mužů eh, bude také eh, tématem, které bude Evropská unie zdůrazňovat a v tomto směru podporovat i nevládní organizace. Rovněž je tady velmi zapotřebí monitorovat tento celý fenomén a poskytovat, získávat statistické údaje. Tady je hlavní myšlenkou zabývat se tím, co Eh, představuje eh, to, co již bylo v těchto všech oblastech eh, zpracováno, jaké jsou ty důležité texty a závazky. Myšlenkou je skutečně dospět k takovým koncizním závěrům s velice silnými závazky a v zásadě vyhnout se tomu, aby se hovořilo o specifických formách násilí na ženách. Spíš se snažit eh, o takový obecnější přístup, abychom se vyhnuli příliš eh, dlouhým textům, eh, které se pak obtížněji vyjednávají a opravdu se snažíme identifikovat ve všech těch závazcích, které již byly přijaty, ty nejzávažnější, nejprůraznější eh, části, eh, závazky, které již byly schváleny na mezinárodní úrovni. Také si myslíme, že je důležité, aby tady existovaly eh, odkazy na různé mezinárodní právní normy, úmluvy regionálního charakteru, dejme tomu, tak, aby Evropská unie eh, mohla ještě aktivněji eh, jít cestou spolupráce a podpory s dalšími zeměmi eh, na úrovni OSN. A myslím, že to by v tuto chvíli asi stačilo a samozřejmě, jak řekla kolegyně, jsme připraveni na vaše otázky a připomínky. Rádi na ně budeme reagovat. Um, jag Yeah, I'm going to speak in Swedish. Eh, Děkuji. Mám ještě otázku týkající se toho, co jste právě řekla. V tom návrhu, který ještě nebyl schválen výborem, ale v 8.9, kde se zabýváme právě tou globální transpozicí a tou kampaní která by měla být prováděna na globální úrovni. Tak eh, debatovali jste o tom, debatovali jste o tom u vás, jak by to vlastně mělo všechno vypadat, jak by to mělo být začleněno do vaší práce? Musím říct, že teď v nás vzniká veliký, eh, veliká zvědavost. Opravdu čekáme netrpělivě na vaši reakci. Mlouváme se. Um, thank you very much. <laughs> No, děkuji za tu otázku. Když hovoříte o té globální eh, kampani, tak eh, víte, že dojde k jednání v, 2000, v roce 2015 eh, Peking plus 20 a ehm, teď jde o to, jak toto vlastně oslavit, eh, jak k tomu setkání přistoupit a probíhá celá řada diskuzí k tomuto tématu. Evropská unie teď diskutuje o tom nejlepším možném přístupu a o tom, že by bylo dobré se vyhnout nějaké světové konferenci, která by naopak e, vlastně e, narušila e, ta AKI a tu akční platformu z Pekinu. Takže celá řada myšlenek tady v tomto směru cirkuluje a jde o to vytvořit jakousi velkou kampaň, která by byla takovou oslavnou kampaní, toho 20-letého výročí Pekingské konference a která by také vlastně schrnula všechny ty výdobytky, kterých se podařilo dosáhnout. Takže velká kampaň v tomto slova smyslu. A my eh, jsme si eh, říkali, zdali bychom mohli propojit tuto myšlenku, která teď vlastně nabývá určité konkrétnější podoby, a, e, te, a tou kampaní, e, kterou vy jste tu zmínil, Global Advocacy Campaign, protože není zatím úplně jasné, zdali se jedná o úplně e, jaksi stejné myšlenky či něco trochu jiného. Děkuji. Takže pokud byste měli tuto Eh, myšlenku dále rozpracovat, tak bychom opravdu uvítali nějakou eh, další informaci o specifickém charakteru této vaší kampaně. Nemám nic takového eh, zatím k dispozici, ale samozřejmě hovoří se o široce koncipované kampani a ta může mít různé podoby. Pokud si myslíte, že některé způsoby jsou lepší než jiné, tak je to samozřejmě v pořádku. Takže já v tuto chvíli nemám nějaké další doplňující informace. Zatím je to prostě otevřená otázka. E, tady je e, prostě v rámci toho globálního realizačního plánu e, tato myšlenka nastolena. Hovoří se o tom, doporučení expertní skupiny je v tomto směru také jasné. Ano, já to mohu podpořit a také, pane předsedo, se zúčastňujeme eh, toho, co dělá eh, CSV, eh, jak na úrovni zúčastněných stran, to proběhlo v New Yorku, tak na úrovni vysoké skupiny. V tomto směru mohu jenom potvrdit, že tuto myšlenku rozpracováváme. Já se teď vrátím zpátky k švédštině. Děkuji. Děkuji vám za vaši reakci. Já v tuto chvíli vidím, že nikdo další se nehlásí o slovo. To znamená, že chci říci, že my tedy přijmeme eh, rozhodnutí, to rozhodnutí vám pošleme a pro to usnesení to bude 9. ledna v poledne, takže 9. ledna 12 hodin výbor bude poté hlasovat 22. ledna a poté se to dostane na plenární schromáždění, na, na plenární schůzi v únoru. Já jsem zde bohužel nebyl na začátku jednání, ale eh, nevím, zda to bylo řečeno. Eh, vítáme v každém případě dvě skupiny návštěvníků, hostů je tady skupina paní Janika Dakis. Je to řecká skupina tady od Marín. Takže vítáme všechny hosty, kteří dnes přišli na naše zasedání. Obě dvě skupiny. Tak a teď ještě k našemu pořadu jednání, bod 11. Dopad hospodářské krize na rovnost pohlaví a na práva žen. Samozřejmě, že je to opět velmi důležité téma pro náš výbor a bude to také téma, které se bude týkat celého toho tematického bloku na 8. března. A proto poprosím paní zpravodajku, aby nám představila svůj návrh. No, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste tento bod dal na program eh, našeho výboru. Je to zpráva, ke které bychom měli zmobilizovat všechny politické frakce. Je to téma, ve kterém můžeme opravdu Eh, spustit skutečnou komunikaci u příležitosti 8. března. A budeme moci zmobilizovat i jiné výbory Evropského parlamentu. Konkrétně ve výboru eh, zaměstnanost a sociální otázky se tato otázka také zkoumala, alespoň jako stanovisko. Je to velice důležité téma, protože je to Eh, téma, které tak trošku je předmětem mlčení. A taková témata, která se přecházejí mlčením, jsou obzvláště eh, složitá, protože tady bezesporu je velký dopad krize na zaměstnanost žen. Navíc je to málo známé téma, ke kterému je málo ukazatelů. A já myslím, že můžeme využít eh, té určité publicity, která tady bude 8. března, a zmobilizovat eh, institut ve Vilniusu, který zkoumá otázku rovnosti žen a mužů. A tak snad získáme spolehlivé a aktuální statistiky. Je to tedy téma přímo v jádru naší problematiky, otázka rovnosti občanů. Přitom je to otázka trošku přecházená mlčením, protože dopad krize na ženy, to je věc, která se nechává stranou v druhém eh, pořadí. Všechny studie, pane předsedo, dnes ukazují, že se všemi těmi stereotypy, které existují, se zaměstnanost mužů v době krize považuje za prioritní. Čili my bychom měli na tyto věci upozornit. V naší zprávě jsme také zdůraznili, že krize přinesla velkou zranitelnost žen v oblasti zaměstnanosti. Právě ženy už původně zastávali eh, nejistá, nestabilní místa. Takže ženy jsou v prvním pořadí eh, propouštění, jsou to eh, práce na částečný úvazek, jsou to smlouvy na dobu určitou, jsou to práce mm, pomocnic v domácnosti. To všechno jsou první pracovní místa, která zanikají v době krize. A druhý bod, který zdůrazňujeme, je ten, že dopad krize ještě zdaleka nekončí pro ženy. Ta první pracovní místa, která jsou nejistá, se týkají právě žen v takových oblastech, jako je mm, průmyslový sektor, zejména těžký průmysl, kde opět práce mužů je považována za prioritní. Ženy jsou spíše zaměstnávány v oblasti administrativy a podobně. Dnes od členských států žádáme politiky, ke kterým se i já hlásím, eh, protože samozřejmě já jsem proti zvyšování zadluženosti členských států. Vidíme ovšem, že návrat k úsporným politikám ještě dále dopadá tvrdě na ženy E, právě proto, že ženy více pracují ve veřejnoprávním sektoru. Třetí bod. Já jsem už hovořila o určitých stereotypech. Bohužel dnes, přesto všechno, co je možné říci o rovnosti občanů, přesto všechno, co můžeme pro tuto rovnost udělat, stereotypy stále fungují. A podle těchto stereotypů je práce mužů prioritní. A samotné ženy mají tendenci stahovat se z pracovního trhu. To je další takové mlčení k situaci. Ženy se spíše přesouvají k práci bez odměny nebo k neformální práci. Takže i to je třetí bod, který nám připadá velice těžko přijatelný. Musíme v tomto období krize bojovat proti těmto jevům. A za čtvrté, Chtěla bych, způsobit, chtěla bych zdůraznit způsob dopadů krize na platy Eh, ženy tedy jsou v takových pracovních místech, které eh, jsou na částečný úvazek, špatně placené, nejisté a ženy se takto dostávají na velice příkrý svah, kde pravděpodobně eh, situace povede k takovému důsledku, že ženy budou mít velmi nízké, plat, nízké důchody. To, že nyní ženy pracují na takovýchto místech, to, že nyní je tady dopad na pauperizaci žen, již nyní, je tady ještě eh, další dopad z hlediska střednědobého a dlouhodobého výhledu, kdy dojde k velké pauperizaci žen eh, z důvodu nízkých důchodů. A stereotyp tady je velmi silný, podle kterého v době krize je nezaměstnanost mužů vážnější problém než nezaměstnanost žen, což je také stereotyp, proti kterému bychom měli vést účinnou politiku. My dnes víme, že tyto poklesy platů z nejrůznějších důvodů, které jsem tady zmínila, vede k větší chudobě Větší chudoba znamená větší sociální vyloučení. A opět jsou to většinově právě ženy. Jsou to rodiny eh, s jedním rodičem, kterým je žena. To všechno ještě dále zhoršuje situaci žen, které se v období krize těžko stabilně udrží v zaměstnání. Rodiny s jedním rodičem v dnešní době se většinou právě vytvářejí kolem ženy. A taková žena pak má problém najít eh, odpovědající byt, najít pracovní místo, eh, starat se o závislé děti, ať už jsou to eh, vyloženě děti nebo další závislé, třeba osoby s postižením. O ty se opět starají většinou právě ženy. Ženy se starají o starší generaci, o své vlastní rodiče, o nemocné, o postižené, navíc ke starosti o děti. Chtěla bych ještě zdůraznit, že krize přináší obrovské zvýšení neformální práce. Podle jedné studie OECD neformální práce představuje 33 HDP v zemích, které jsou členy OECD. Takže v době krize vidíme, že je třeba uznat i tuto neformální práci a vymanit ženy z toho zajetí neformální práce. A další velmi důležitá věc. Mezi těmi, kdo pracují na částečný úvazek, je čtyřikrát více žen než mužů. Takže nejenom neformální práce, ale i práce na částečný úvazek je tady především pro ženy, což je další uh, Eh, zranitelná charakteristika v době krize. A přesto všechny studie ukazují, že v době krize stejné začlenění mužů i žen na pracovní trh by byl faktorem nové dynamiky pro ekonomiku společnosti. Proto je třeba zvrátit ty tendence, bojovat proti stereotypům. To, že si z toho chceme udělat téma eh, Mezinárodního dne žen v roce 2013, to právě v době krize bude mít veliký dopad. V každém případě já si to velmi přeji. A také bych chtěla zdůraznit jeden bod, který mě připadá velmi důležitý. A to je otázka nerovnosti platů. Nerovnost platů mezi muži a ženami. Víme, jaké jsou eh, toho důvody. Je to částečný úvazek, je to eh, nestabilnost pracovních eh, míst eh, žen. Ale kromě toho všeho je ještě další eh, aspekt nerovnosti v odměňování mužů a žen. Je to zhruba 17 v průměru v EU, ale přitom mezi členskými zeměmi EU jsou ještě velké rozdíly. Všechny evropské ženy na tom nejsou stejně. Nerovnost platů při stejném pracovním místě, při stejné kvalifikaci, to dokazuje, že eh, ženy musí platit eh, za to riziko mateřství. Jedno z posledních, eh, jedna z posledních studií, která byla provedena v OECD, ukazuje, že jedno dítě znamená o 12% nižší plat pro jeho matku. Každé dítě znamená minus 12%. Jestliže si sečtete několik faktorů, za prvé, už při nástupu do práce, při stejném pracovním místě a stejném eh, kvalifikaci a stejných pracovních povinnostech, už tam žena má o 17% menší plat právě proto, že tady hrozí, že eh, odejde na eh, rodičovskou dovolenou. A u každého dítěte minus 12% jejího platu v její profesní dráze, tak z toho vidíme, že všechny ty důsledky, které to má pak v závěru, včetně nižších důchodů, to opravdu je eh, velice eh, složitá otázka, kterou bude velmi těžké řešit, eh, když se budeme snažit snižovat také dopady úsporných opatření právě na ženy. Když se budeme snažit o návrat žen do práce, máme evropské politiky, jako například Evropský sociální fond, který má napomáhat takové politice návratu žen do pracovního procesu. A přesto je tady ještě jedna překážka. Politika návratu žen do práce, což je politika, která dostává prostředky z evropských fondů, Tedy tato politika bude plně naplňována pouze v případě, že budeme klást důraz i na celoživotní vzdělávání a vyvineme veškeré eh, úsilí pro to, aby se ženy vrátily zpět do práce a udržely si své pracovní místo. Když přidáme rodinný život, když tomu přidáme eh, politiku pro skloubení rodinného a pracovního životu, když k tomu přidáme ještě eh, celoživotní vzdělávání, pak vidíme, že to je další překážka, další zátěž pro ženy. I tady budeme muset dále bojovat proti stereotypům, protože stále čelíme té otázce přednosti eh, práce pro muže. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji velmi a v tuto chvíli otevírám debatu a paní Gimaje chce hovořit jako první. Mm, thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Nejprve musím říct, že je pro mě vždy velkou radostí pracovat s Elizabetou a ona i ve svém úvodu eh, řekla, že je to nesmírně důležité téma, že všechno závisí na nás eh, rovněž, ale také na komunikaci. Důsledky eh, krize na ženy je téma, kterým jsme se již zabývali hodně uvnitř i mimo parlament a je zásadní, abychom tady měli zprávu která by se tím zabývala. E, kromě údajů o nezaměstnanosti žen je samozřejmě také třeba se zabývat tím, co e, nazýváme tichou krizí, Eh, především ty nejzranitelnější ženy zmínila také Elizabeth, jsou to eh, matky samoživitelky, starší lidé s malými důchody a tak dále a tak podobně. Krize není jediná odpovědná za eh, tyto skutečnosti, ale představuje určitý multiplikační efekt a důsledek těch již stávajících nerovností. Elizabeth také zmínila to znevýhodnění žen v odměňování, eh, tím pádem v důchodech, eh, v té oblasti nestálých eh, pracovních smluv, nejisté situace na trhu práce. Chci vám ještě všem připomenout, že vlastně na krizi nejprve Eh, bylo to, že první cyklus ovlivnil, či se dotknul že, eh, mužů, eh, zatímco ten druhý Eh, potom žen, které pracují hodně v té sféře služeb. My jsme se hodně zabývali bankami, ale nemysleli jsme na to, že ty osoby na konci eh, celého toho řetězce eh, se musí také zohlednit. A je třeba se do, do, také zabývat tím sektorem služeb, který se hodně vyznačuje zaměstnaností žen. My potřebujeme od komise také důvěryhodnější, spolehlivější a aktualizovanější údaje eh, ohledně politiky eh, úsporného typu. Ty, ta se týká a týkala především žen a týká se jich mnohem hlouběji pouze eh, vlastně takový těsnější monitoring důsledků krize nám umožní, abychom vypracovali vše zahrnující a efektivní strategii. Pak je tady také několik významných dalších věcí, jako eh, takzvaný mainstreaming v oblasti genderu na pracovním trhu. Je eh, nutné i zohlednit situaci eh, v jednotlivých členských státech od význam profesního vzdělávání a přípravy a také zdůraznit a posílit přítomnost žen v té takzvané zelené ekonomice. Když hovoříme o krizi a úsporných opatřeních, eh, tak eh, vlastně si musíme uvědomit, že nedojde k hospodářskému růstu, pokud nezohledníme sociální důsledky. Elizabeth se také zmínila o tom, že chudoba má eh, ženskou tvář. Jsou to ženy, které jsou mnohem více a mnohem hlouběji zasaženy během ekonomické Eh, a sociální a také bych řekla demokratické krize a proto potřebujeme odlišné zacházení. Chtěla bych nám všem ještě připomenout jednu věc. V Lisabonské strategii jsou správné přesné údaje ohledně toho, kolik žen by mělo přistoupit na trh práce. Potřebujeme, a to jsme také dosáhli, zajistit zaměstnanost 60% eh, a ne 50% žen. Ale ve strategii 2020 už žádné číselné údaje nepoužíváme. Máme tady prostě jeden údaj, že potřebujeme 70% pracovníků na trhu práce. Tady už nedochází k diferenciaci mezi muži a ženami. Co to znamená? Máme totiž více než 70 mužů na trhu práce a nemáme tam více žen. A je tady taková tichá tendence eh, v tom smyslu, že když máme méně eh, práce, tak nejlepší, nejlepší, eh, nejlepší reakce je poslat ženy domů. A já chci hovořit jasně nechme to na ženách, ať si sami vyberou. Pokud budou chtít ženy zůstat doma, tak by měly tuto možnost mít. Pokud ovšem budou chtít eh, osilovat o práci na trhu práce, tak eh, musí tuto příležitost také mít. A když my všichni hovoříme o tom, že by se ženy měly zúčastnit v vrcholných funkcích, tak my přece víme, že eh, ženy nejsou E, prostě nějak lepší, ale přinášíme určitou přidanou hodnotu hospodářskému růstu. A toto je všechno třeba zdůraznit. Proto se domnívám, že je e, tato zpráva skutečně velice důležitá. My musíme vyslat jasné sdělení e, směrem k ženám ohledně naší fantastické Evropské unii a chci nám všem ještě připomenout, že že jsme hrdí na to, že máme cenu míru, eh, Nobelovu cenu míru, měli bychom být hrdí na projekt Evropské unie a protože jsem tady chvíli nebyla, tak bych eh, chtěla ještě všem popřát závěrem svého vystoupení veselé Vánoce a jsem přesvědčena, že budeme mít, eh, pokud budeme přistupovat k věci profesionálně, opravdu kvalitní oslavu 8. března. Děkuji. Paní Gabriel, ale ještě předtím, než dám slovo paní Gabriel, musím říci, že v 11.30 máme hlasování. Já nechci tu debatu přerušit, to znamená, že to, co uděláme, bude krátká přestávka, v 11.30. Samozřejmě, že to bude jenom několik eh, minut, ale v tuto chvíli už hovoří paní Gabriel. Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve eh, poděkovat paní Mona Chartier za velice vyčerpávající prezentaci celého tématu a já e, jsem již řekla, že tato zpráva chce být vyčerpávající, ona je vyčerpávající a patrně nám poprvé umožní e, takový přístup, e, který vlastně znamená, že v jednom textu jsou integrovány různé, různá opatření, která již se vyskytovala v E, jiných zprávách. Takže to je z mého hlediska úplně nejzávažnější kladný bod e, k této zprávě. Máme tady v jednom textu více e, opatření, které se zabývají všemi problémy, kterými se zabýváme, který, nad kterými pracujeme. Naprosto podporuji zpravodajku, když hovoří o tom, že je třeba hovořit o důsledcích, které padají na bedra žen v době krize. Nejsou to nové důsledky, ale jsou strukturovány v čase a krize je teď zviditelňuje. Za druhé je třeba mít k dispozici údaje, to e, je něco, na čem budeme neustále znovu a znovu trvat. A e, za třetí, zdá se mi, že na základě této zprávy můžeme opravdu zajistit, aby e, příspěvek žen k řešení ekonomické krize byl posílen. Tady bych chtěla vyjadřit ještě jednou svou svoji podporu k tomu všemu, co řekla zpravodajka od e, toho bourání, mého bourání stereotypů až k e, cíli rovného odměňování mužů a žen. Děkuji. Takže já si v tuto chvíli vezmu slovo a také stínový zpravodaj. Samozřejmě, že je tato zpráva velmi důležitá a myslím si, že ten základní návrh paní zpravodajky je opravdu velmi dobrý, protože je velmi správným a dobrým způsobem popisujete i ten pracovní trh a ty důležité aspekty pro něj, když hovoříte také o té druhé vlně nebo o těch různých úrovních, také velmi dobře poukazujete na to, jakým způsobem jsou v podstatě, nebo jak, jakým způsobem jsou ženy znevýhodňovány na pracovním trhu i v souvislosti jaksi sociálního zabezpečení. A e, hovoříte také o tom, co je třeba učinit a hovoříte o různých oblastech, například číslo 17 Tady se hovoří o politikách veřejné dopravy například. E, to znamená, že vyzýváte k aktivitám a činům jak komisi, tak také členské státy. Eh, také hovoříte o tom, jak krácení rozpočtu ovlivňuje politiky týkající se dětí a dospívajících. Hovoříte také o další nutnosti školení a změny struktury pracovního trhu. Já si myslím, že ten váš návrh eh, je teda velmi dobrý. Nicméně mm, to, co zde chybí, si myslím, je to, a mm, to bude vlastně asi, asi vyplývat i z toho, že zastupujeme oba dva eh, různé různé politické skupiny, ale tady vlastně chybí to základní, to znamená, proč eh, tomu tak je. Já jsem si jistý, že i v rámci tohoto výboru máme různé názory, ale proč se něco takového děje, proč k tomu dochází, proč tady máme takovéto kontrapolitiky, proč existují eh, takové byrokratické struktury jako ECB nebo Mezinárodní měnový fond, eh, proč některé státy mají takové politiky a jiné jiné, eh, protože máme tady samozřejmě eh, technokraty, máme tady rozpočty. To znamená, že když se díváte na ekonomiku, tak se díváte na jenom jednu část ekonomiky a mnoho lidí to vnímá pouze jako jeden dluh, ale celá ekonomika nespočívá pouze v dluzích. Ekonomika má spoustu aspektů, protože ano, můžete říct, tady je 15% dluh, ale také 15% nezaměstnanost a to opravdu není úspěchem pro žádnou ekonomiku. A já si myslím, že tady tedy chybí opravdu ten zásadní problém. A já určitě eh, předložím nějaké pozměňovací návrhy, protože zatím vším stojí právě ta úsporná opatření přijímaná ze strany Evropské unie. Ale jinak si myslím, že je to velmi dobrá zpráva. Ale v každém případě tady chybí tento aspekt, ten ekonomický aspekt a tady si myslím, že to mohu i ukončit. Komise, chcete do toho vstoupit? Okay. <laughs> do, you, do you want to take floor? No? Chcete do toho vstoupit? Chcete něco říci? Takže v tomto případě předám slovo paní zpravodajce. Máte slovo, můžete uzavřít debatu. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat všem kolegyním, eh, které si vzali slovo. Eh, Zítě Gurmaj, eh, konkrétně jako první. Já jsem tady zaznamenala, že ženy prostřednictvím této krize Eh, mohou vlastně eh, eh, to chápat jako určitou příležitost zabývat se i novými pracovními příležitostmi, šancemi, začít třeba podnikat v oblasti zelené ekonomiky či sociální ekonomiky. Tady jsou určité sektory, které se začnou více rozvíjet a ženy by měly eh, v této oblasti být velmi aktivní. Za druhé, také jsem si tady poznamenala, že krize má prostě ženskou tvář, i ženskou tvář, je tichá, ale i s ženskou tváří a my bychom se měli všichni mobilizovat eh, proto, abychom nejprve se z krize vymanili, ale především, aby jsme z ní vymanili ženy. Chci poděkovat Marii Gabriel za to, co řekla. To je přesně ten duch, ve kterém jsem se snažila vypracovat tuto zprávu. A děkuji všem těm, kteří se mnou na tom spolupracovali. Pokusili jsme se vytvořit takový text, který by schrnul a znovu zdůraznil všechno to, co říkáme během času v nejrůznějších eh, zprávách. Nastávají chvíle, kdy je třeba učinit určitou syntézu toho všeho, co odsuzujeme, toho všeho, proti čemu bojujeme a eh, také toho všeho, co tady máme k dispozici, i když ty cesty nejsou vždy stejné, pane předsedo. Panu předsedovi bych eh, odpověděla. Také vy všichni víte, že e, mám velice ráda našeho pana předsedu, předsedu našeho výboru a říkám mu toto všechno s pocitem přátelství. To, že jsme si tak blízko, nám umožňuje říct asi celou řadu mnohem jednodušším slovníkem. Chtěla bych říci, že jsem se také s zájmem eh, seznámila se stanoviskem pana, eh, paní Zimmer, které jistě znáte, pane předsedo. Eh, paní Zimmer je navrhovatelkou stanoviska ve výboru pro zaměstnanost a sociální věci a e, ona velmi souzní s celou řadou bodů v naší zprávě. V tom jejím stanovisku se klade důraz na boj proti chudobě, e, na to, co vše musíme učinit proti sociálnímu vyčlenování takže ona má takový širší záběr samozřejmě a nesoustředuje se výrazně pouze na ženy, ale na celé sociální vyčlenování a na nedostatečný přístup žen ke kvalifikovaným a kvalitním pracovním příležitostem, které by byly předmětem e, dobré odměny. A tady vidím určitou analýzu, e, která se blíží tomu, co jste vy e, také řekl. On, ona také ve svém stanovisku zdůrazňuje dopad těch eh, finančních eh, opatření, toho šetření. Já musím říct, že eh, budu velice bedlivě zkoumat všechny pozměňovací návrhy, Eh, které přijdou k této zprávě, ale ať už je to tak či onak, všichni bychom si měli udržet v hlavě jeden údaj. Ve chvíli nástupu eh, do důchodu jsou eh, důchody žen o 39% nižší než důchody mužů v zemích Evropské unie. A ať už vybereme cestu jakoukoliv, pane předsedo, tak toto je cíl, tak tady je prostě prostě něco, co musíme napravit, protože jinak nemůžeme hovořit o rovnosti pracujících. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dovolte mi, abych ještě jednou zdůraznil, jak moc si vás vážím. Devátého ledna v poledne to je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů. 18. 19. února se bude hlasovat a bude to únorová plenárka a chci říci, že to bude opravdu velmi, velmi důležité hlasování i v souvislosti s 8. březnem. Bude to velmi těžké, eh, Nicméně si myslím, že ta debata bude velmi zajímavá. Jistě se na mnohých věcech shodneme, i když to jistě nebude všechno a nějaké rozpory existovat budou. Tak, teď musíme přeskočit bod 12 a musíme přejít hned k elektronickému hlasování. Tady jde o prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu. A je zde někdo, kdo by odprezentoval tuto zprávu? Je zde spravodaj, stínový spravodaj, spravodaj? Which was the deadline? Jaká byla ta lhůta, prosím? Ta lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů, prosím, mohl byste ji zopakovat? 9. Eh, January. 9. ledna. 9. ledna, prosím. Okay, we will start vote. Eh, Začneme tedy hlasovat. Eh, nemůžeme hlasovat en bloc, protože eh, u některých bodů nejsme úplně za jedno, budeme tedy muset hlasovat po jednotlivých bodech, ale myslím, že to zvládneme velmi rychle, nedělejte si starosti. Takže první návrh číslo čtyři. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh pět pro proti, zdrželi se, přijato. Návrh 6 <clears throat> e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, prosím. Minutu a půl nám to trvalo. Okay. Um, we go back. Dobrá, a nyní prosím eh, se vrátíme k bodu 12. Eh, to je příprava víceletého finančního rámce. A dám slovo paní Gabriel. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být stručná, protože jde o návrh stanoviska a příslušným výborem je výbor DV. Tak tedy návrh stanoviska, které jsem vypracovala, hovoří o třech Prosím, chcete-li si povídat eh, mimo tento sál? Prosím, můžete pokračovat. Já tedy pokračuji. Tři potřeby eh, eh, nebo tři body v tomto návrhu stanoviska. Za prvé, uplatnění principu příčného přístupu k genderu v programech EU e a KT. Za druhé, uplatnění výslovného požadavku uplatnění práv žen v národní legislativě, což by mělo garantovat respektování, ale také uplatnění politik, které umožní lepší účast žen na rozhodovacím procesu na politické, ekonomické i sociální úrovni. A za třetí, a na tom velmi trvám, zdůraznit, eh, co už mnohé země AKT udělaly. Málo se o tom hovoří. Některé země AKT ještě před termínem v roce 2015 dosáhly eh, mnoha úspěchů a to je třeba zdůraznit. Jsou to přitom státy rozvojové. A bylo by také dobré popularizovat výměnu dobrých osvědčených postupů mezi těmito státy. To jsou tři eh, důležité body, ale dále se ještě soustředuji na čtyři další body. Za prvé, zintenzivnit to, čemu říkáme gender mainstreaming ve všech programech EU a také v kontaktech na země AKT. Za druhé, myslím, že e, za členění poradců či odpovědných osob na genderové aspekty v delegacích EU e, a také v oblasti politiky bezpečnosti je velice nutné. A za třetí, zdůrazněme důležitost nástroje EU pro demokracii a lidská práva. Do toho musíme zahnout i práva žen. A za čtvrté, zdůraznit klíčovou úlohu žen v procesu eh, přechodu k demokracii, například na severu Afriky, ale také jinde eh, v jiných eh, postupech postupech a procesech například řešení konfliktů a procesech stabilizace. To jsou hlavní pozměňovací návrhy, na které jsem se soustředili. Děkuji všem předem a jsem otevřena všem návrhům kolegů. Nepochybuji o tom, že mě to umožní tak zdále obohatit a stanovisko výboru pro ženy k této zprávě výboru DV bude určitě velmi pozitivním přínosem. Děkuji. Och då lämnar jag ordet till fru Děkuji. A paní Gumaj. Děkuji. Já bych chtěla připomenout všem těm, kdo jsou tady, že um, také spolupracujeme s výborem AKT a je velice důležité vložit aspekt genderový do těchto vztahů, zejména když diskutujeme eh, víceletý finanční rámec. Já myslím, že to by tam mělo být stejně důležité jako v jiných eh, bodech. Děkuji zpravodajce, která je velmi eh, aktivní také ve výboru AKT. A myslím, že Gabi velmi eh, profesionálně soustředila všechny tyto body, které mají tak velký dopad na ženy. V tomto smyslu si myslím, že je důležité, že zmiňuje Evropský akční plán, který musí zdůrazňovat zaměstnanost žen z hlediska genderové rovnosti. A také je velmi důležité, že e, zmiňuje MDG. Země by určitě mohly udělat mnohem více v, u cílů MDG. A měli bychom sami připomenout, že genderová rovnost je jednou z priorit um, evropského působení v této oblasti, protože ženy jsou právě klíčové pro změny. Pokud jsme si to ještě neuvědomili, musíme to zdůraznit. Myslím také, že je důležité, že Gabi Zmiňuje eh, také vzdělávání žen a dívek, že vzdělání, základní vzdělání je pro dívky stejně důležité jako pro chlapce. A tyto z úspěchy, kterých bylo dosaženo v této oblasti, musí být eh, eh, prezentovány s větší publicitou. A také samozřejmě je třeba soustředit se i na otázku legislativy, kdy ženská práva musí být přítomna v legislativě, aby se zaručila práva a jejich respektování. A je třeba také aplikovat eh, genderově citlivé politiky a mechanismy, aby ženy byly více zapojeny do rozhodování ve veřejném životě. A také musí být eh, jasné, že to není pouze politické hledisko, ale také eh, hospodářské a sociální. Já tedy myslím, že to je velice důležité stanovisko a doufejme, že eh, výbor DV eh, schválí zprávu velkou většinou. Bauer. Děkuji. Paní Bauer. Thank you so much. Děkuji. Já bych chtěla eh, uvítat, přivítat toto stanovisko. A ráda bych dodala krátkou poznámku. Myslím, že v rozvojové politice bychom asi měli mít více zaměřenou politiku. Když, má, když říkám více zaměřenou politiku, tak především eh, mám na mysli otázky zdravotnictví a školství. V AKT na našich setkáních eh, jsme konstatovali, že například velkým problémem je úmrtnost eh, matek při porodech, eh, vzdělání eh, porodních asistentek. To je velice důležité s tím spojené hledisko. Ale vzdělávání obecně je tady důležité. Máme takovou zkušenost, že v mnoha zemích rozvojových Osoby, které velmi brzy opustí školu, a to jsou většinou právě dívky, eh, pak eh, vedou k situaci, kdy právě mezi eh, ženami je vysoký stupeň negramotnosti. A ještě jednou věc mám na mysli. Snažíme se pomáhat, poskytovat finance v mnoha oblastech. A tady jsou také humanitární oblasti. Ponechat je čínské politice, to by bylo chybou. To, že máme možnost ovlivnit budoucí politiky, mě vede k tomu, že zdůrazním, že se musíme soustředit na zdravotnictví a školství. Musíme si uvědomit, že v těchto oblastech můžeme pomoci více. Tak för ok. Eh, Děkuji. A teď jsem na seznamu řečníku já, protože jsem stínovým zpravodajem i u této zprávy. Nemusím k tomu dodávat příliš mnoho, myslím si, že se jedná o velmi dobrou zprávu. Myslím si, že je tady zcela jasná ta vazba mezi síly tisíciletí a nerovností. Myslím si, že je tady i jasná vazba se zdravotnictvím, ale ještě jedna věc, kterou jsem zde chtěl mít a asi vás to nepřekvapí. Myslím si, že by se tady mělo hovořit o sexuálních a reprodukčních právech. Myslím si, že by to tady opravdu z toho mělo jasně vyplývat. Měla by tady být ta vazba. A mělo by být i jasné, že ženy mají právo na to rozhodovat o svém vlastním těle. A pokud by zde se nebyl nikdo další, kdo se hlásí o slova paní Janeka Dáky se e, samozřejmě kývá hlavou, jakože ne, ne, ne, to není možné. Já jsem Eh, no já samozřejmě mám přeci také právo na svůj vlastní názor, ale dobrá, vracím tedy slovo paní Gabriel. Merci beaucoup. Eh, děkuji vám. A děkuji všem kolegům, kteří reagovali. Já jsem je velice pozorně poslouchala a eh, stručně budu reagovat na dva body to zcela správně zdůraznila paní Gurmaj, že je třeba zdůrazňovat základní školu, dostupnost základní školy. Ano, to je důležitá věc a já bych chtěla zdůraznit právě eh, ty státy, které dosáhly některých těch eh, cílů eh, milénia. Právě dostupnost školy, ta základního vzdělání, to bylo v některých zemích již dosaženo. A dále v textu zdůrazňuji, že je zapotřebí mít národní legislativu. Eh, ovšem důležité je nejen, aby ta legislativa existovala, ale také, aby byla v praxi uplatňována. Eh, v většině států, do kterých jezdíme, eh, konstatujeme, že mají vynikající právní předpisy, snad i lepší než my v Evropě, ale bohužel systematicky zůstávají neuplatněny v praxi. Zůstávají pouze na papíře. A ještě návrh paní A zdůraznit zdravotnictví školství. Ano, to je důležitá věc. Pane předsedo, já přijímám i váš návrh. Eh, otázka sexuálních reprodukčních práv. Připravte na to pozměňovací návrh a já se na to připravím také. Eh, já jsem se ještě zapomněla zeptat komise, jestli do toho chce vstoupit. Chcete? Máte slovo. Já budu relativně stručný. Komise samozřejmě sdílí cíle vašeho výboru podpořit a zintenzivnit úsilí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Chci jen připomenout, že právní rámec, který existuje pro spolupráci se zeměmi AKT, vychází z Evropského rozvojového fondu, eh, takže eh, Právní rámec eh, tady je především dvojí zdůvodnění. Je tady otázka smlouvy a za druhé dohody z kotonu. Tam jsou všechny tyto aspekty eh, obsaženy, spojeny s eh, rozvojovými cíly milénia 3 a 5. Otázka, kterou položila zpravodajka. Ano, je správné nebo dobré mít právní předpisy, ale ještě důležitější je, jak jsou v praxi uplatňovány. Dále ve zprávě se zdůrazňuje eh, také eh, tematický aspekt eh, v rámci přípravy víceletého finančního rámce. Chceme zintenzivnit úsilí oblasti vzdělávání, odborné přípravy, kdy se snažíme eh, v příštím EFD eh, e eh, zdůraznit zeměpisné rozložení. Budoucí nařízení, prováděcí nařízení Evropského rozvojového fondu, které bude radě i parlamentu předloženo pravděpodobně v březnu příštího roku, to je jen přibližné datum, e, začlení do svých nástrojů povinnost zahnout také horizontální e, aspekty. Horizontálně se to týká všech nástrojů spolupráce, protože toto povinnost je výslovně uvedena také v agentě pro změnu, která je nejnovějším politickým dokumentem v oblasti eh, rozvojové spolupráce. Chtěl bych zdůraznit ještě jednu věc. V dohodách z Kotonu je také odkaz na genderové aspekty eh, v humanitárních oblastech. Dohoda z Kotonu je velice široká zahrnuje i tyto aspekty. Přechod od humanitární eh, pomoci eh, k rozvojové pomoci. Myslím, že zpravodajka zdůraznila také to, že je třeba v delegacích eh, mít i odborníky na genderové aspekty. Já bych tady chtěl upozornit na návaznost k rozpočtu. Je tady 34 eh, miliard eh, k dispozici, vyjádření v stálých cenách, vyjádření v aktuálních cenách a eh, jak víte, do těchto diskuzí se plně zapojuje parlament a rozhodně tady se hraje svou úlohu, aby podpořil návrh komise. Já bych chtěl ještě zdůraznit jednu věc, a sice, že v tomto návrhu, jak velmi dobře víte, aby byli experti v delegacích, aby bylo možné mít určitá posouzení a podrobnější zprávy, eh, aby bylo možné provádět monitorování, k tomu musí mít komise dostatečné prostředky. Musíme připomenout, že v desátém, čili nynějším um, Eh, rozvojovém fondu je suma, která není zcela dostačující eh, pro rozvojovou spolupráci, když vezmeme tyto základní eh, nástroje pro spolupráci se zeměmi mimo AKT, tak to procento, které je přiděleno komisi pro výdaje je zhruba 6 Komise navrhla v rámci 11. programu 11 Spravodajka eh, v výboru DV eh, se k tomu eh, vyjádří a bylo by dobré, kdyby to podpořilo také navrhovatelka výboru pro ženy. My jsme připraveni udělat více, jsme připraveni poskytnout více informací, ale musíme k tomu mít prostředky. Děkuji, pane předsedo. Tak, tak jsme k Děkuji. Dovolte mi, abych vám teď představil ten časový harmonogram pro naší práci. Hůta pro pozměňovací návrhy je 9. ledna v poledne. Výbor bude hlasovat 2 a 20. ledna a DV bude hlasovat 19. února. Teď můžeme přejít předposlednímu bodu na pořadu jednání a jde o zprávu týkající se situace žen v severní Africe a slovo dostává paní Kosta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji za to, že tento výbor se věnuje tomuto tématu a také uspořádal bývalou konferenci. A také jsem velmi ráda, že došlo ke všem setkáním, které předcházely tuto zprávu. Nám se také díky těmto setkáním podařilo trošičku více pochopit situaci žen v severní Africe. My jsme v různých státech v podstatě použili peráci s dotazníkem. Rozdali jsme tady v těchto státech dotazníky a tyto dotazníky v podstatě mi pomohly získat potřebné informace. Jde, šlo o Egypt, Tunisko, Libii a ještě jeden stát. Před dvěma lety 18. v podstatě začala, eh, začalo arabské jaro. A tohoto arabského jara se také účastnilo velmi mnoho žen. Bylo to přesně 18. prosince před dvěmi lety. Všichni si na to jistě vzpomínáte. To znamená, že tady máme co dočinění s velmi komplexní, velmi komplikovanou situací ta zpráva v podstatě vyšla před měsícem a už od té doby jsme zaznamenali určité změny, ale také v podstatě jsme zaznamenali spoustu věcí, které v nás vzbuzují spíše obavy, hlavně v souvislosti se situací v Egyptě, kde vlastně dochází k neuvěřitelné koncentraci moci a pravomocí u egyptského prezidenta. Ten v podstatě začal s novou ústavní eh, reformou, ale ta má jeden zásadní problém, protože tady jde o pravomoci pouhé tedy většiny. To znamená, že eh, ve všech těch státech, včetně tedy Maroka, dochází k takovýmto eh, reformám ústavy, ale je velmi důležité, aby všechny tyto ústavy zajistily účast všech aktérů, všech součástí částí eh, společnosti. To se týká samozřejmě i eh, Tuniska a Líbie, které se připravuje na takovouto ústavní eh, reformu. A situace v Tunisku je také velmi složitá. Vzpomeňte si na vzpoury v Tunisku v létě. I tě, i, těchto, um, i těchto aktivit nebo akcí se účastnilo velké množství žen. A tato vzpoura nebo tehdejší vlastně eh, jaksi protesty doposavat mají velký dopad na, ty, na ta současná vyjednávání. Hodně se také tematizuje téma šarie. A tady samozřejmě je důležité vypracovat také ústavu, která respektuje náboženská práva a respektuje respektuje ženská práva. To znamená, že tady existuje určité nebezpečí, že tato práva nebudou respektována a že žena v podstatě a ženská práva nebudou zohledněna tak, jak by měla být. A tady mám teď hlavně na mysli situaci Tunisku a v Egyptě. To znamená, že musíme být opravdu velmi opatrní jako Evropská unie. E, v podstatě já teď nebudu příliš politicky korektní, ale měli bychom se vyhnout těm chybám, které jsme učinili v minulosti protože musíme si uvědomit, že v rámci politického islámu existuje spoustu různých rozmanitých, rozmanitých hnutí, protože muslimové jsou reprezentováni různými hnutími, jsou určité jaksi eh, fundamentalistické proudy, ale eh, ne všichni muslimové takovéto proudy podporují. To znamená, že ta rozmanitost je opravdu velmi velká a o tom také hovořím ve své zprávě. To znamená, Hlavně, a to je nejdůležitější, musíme zdůraznit důležitost respektování lidských práv. Musíme také zajistit, aby byla respektována práva žen, aby ženy se dostaly eh, k vyšším pravomocím. A je důležité zohledňovat nebo nezapomínat také na roli fundamentalistů, kteří v těchto zemích, kteří získávají velmi velkou podporu mimo jiné ze Saudské Arábie. A toho si musí být Evropská unie vědoma a i z toho důvodu o těchto aspektech eh, ve své zprávě píšu. A i vlastně v souvislosti s těmi posledními událostmi jsem byla nucena ještě na poslední chvíli eh, v této zprávě eh, některé věci změnit. Chci zdůraznit čtyři zásadní věci. To znamená eh, podmínky, pokrok a v podstatě ta současná situace. Je důležité se podívat na to, jaká práva v tuto chvíli ženy již mají, jakým způsobem se účastní eh, života v občanské společnosti. Eh, jsou součástí neziskových nevládních organizací a poté samozřejmě také je třeba zanalizovat ta nebezpečí, kterým čelí, ta rizika, kterým čelí. A poté je třeba také zanalizovat a zamyslet se nad, nad nástroji, které můžeme těmto ženám poskytnout to znamená, že my se v podstatě v tuto chvíli nacházíme v situaci, kdy se snažíme podpořit jaksi pravomoci žen. Pracujeme vlastně na tom, abychom tady v podstatě také nějakým způsobem zlepšili tu vazbu mezi islámem a politikou. Eh, také chceme, aby eh, u moci nebyli pouze muži. To znamená, aby ty politiky nebyly takové paternalistické. A je třeba si uvědomit tedy, jakým způsobem jednají eh, ženy v těchto různých zemích. Například v Tunisku máme v parlamentu eh, relativně mnoho žen, eh, v Egyptě ne a v Líbii to je vlastně taková hodně tmavá zóna. Já vlastně znám některé poslance z Libie a někteří si opravdu přejí, aby žen bylo v parlamentě více. Například eh, jak si laické eh, poslanecké hnutí si přeje, aby těch žen bylo více. V, tuto, v současné době eh, představí pouze 10% poslanců této skupiny. To znamená, že je třeba podpořit ženy v každém případě a to také prostřednictvím ratifikace mezinárodních dohod, ale Samozřejmě je třeba hovořit i o konkrétních věcech, protože eh, existuje mnoho zákonů a my víme, že v těchto zákonech eh, se velmi často skrývají velmi temné detaily a proto je třeba opravdu proskoumat eh, zákony konkrétních zemí. Myslím si, že to, co musíme udělat v tuto chvíli, je podpořit posílení pravomocí žen a to na všech úrovních. To znamená, je třeba se podívat, jakým způsobem se ženy již podílejí na rozhodovacích procesech a jakým způsobem se účastní života v občanské společnosti. Tady si myslím, že získáváme takový černobílý obrázek. Jaká je situace v Libii? velmi málo lidí více ví, že vlastně eh, na libýských univerzitách studuje více žen než mužů. Ale taková ta situace není v ostatních eh, zemích. Eh, dále, co se týče hospodářské nezávislosti. Spousta podniků, včetně země, například v Tunisku a v Egyptě je mnoho takových zemědělských Eh, podniků. A tady došlo v podstatě k poklesu a to hlavně z důvodu hospodářské krize. A co se týče mikroúvěru, což je velmi důležitá, důležité téma, hlavně pro Tunisko. Eh, tyto mikroúvěry vlastně zcela zásadně pomáhají posílení eh, role ženy a Světová banka v podstatě poskytla záruky pro tyto mikroúvěry. A já si myslím, že Evropská unie musí co nejdříve začít pracovat s těmi nástroji, které chce podpořit a e, podpořit v rámci všech e, rozvojových e, programů. Protože musíme zajistit všech, musíme zajistit, aby vlastně naše skupiny a naše odborní, skupiny odborníků měly dostatečné a vhodné nástroje pro svou práci, která je velmi důležitá právě na lokální e, úrovni protože musíme si uvědomit, že v podstatě tady čelíme problému, který na se vlastně nachází na celosvětové úrovni a v budoucnosti může být opravdu velkou výzvou. Nesmíme zapomínat na otázky eh, bezpečnosti, spravedlnosti, protože ke spravedlnosti má přístup eh, málo žen. A to jsme viděli vlastně i v minulosti, i v nedávné minulosti, že nejsou stále ohrožovány. Eh, v podstatě je to i celá, cel, celá ta otázka eh, nošení či nenošení eh, šátků. Je třeba také zajistit rovnoprávný přístup ke školám, ke školnímu eh, vzdělání. A je, bohužel v tuto chvíli vidíme, že dochází v podstatě k takovému, jak si v podstatě ke kroku zpět, jako kdyby se ta situace eh, v tuto chvíli horšila pro ženy eh, v souvislosti se vzděláváním. A proto je třeba spolupracovat s organizací OSN UN Women. Tato organizace vlastně má svá, své zastoupení ve, čty, ve čtyřech zemích a e, ta se snaží také zastřešovat e, různé nezávislé nevládní organizace. A další velmi důležité téma. My jsme se rozhodli podporovat Eh, iniciativu More for More, která má vlastně v podstatě opět podporovat a posilovat eh, pravomoci žen, a to v rámci všech bilaterálních a multilaterálních dohod. Evropská komise podpořila 91 miliony eury program UN Women. Jde o regionální program Spring Forward for Women. A tento program chce vlastně podpořit všechny zájemce, kteří mají zájem podporovat eh, v podstatě ženská práva a pravomoci žen což je v podstatě velmi důležité. Myslím si, že tady jde o další iniciativu, která podporuje eh, demokratické tendence. A Myslím si, že toto lze použít v podstatě i jak, můžeme použít jako prostředek kontroly. V březnu se bude konat meziparlamentární schromáždění, které se bude zabývat právě spoluprací s, té, s touto oblastí. Kde se eh, hovořilo nebo, nebo se v podstatě rozhodlo, že se eh, samozřejmě bude in, tomuto tématu velmi intenzivně dále věnovat. Já se omlouvám, že jsem hovořila tak eh, dlouze, chtěla jsem eh, to všechno schrnout, ale ta zpráva je opravdu velmi komplexní, velmi dlouhá. Já vám děkuji, paní Kracau. Děkuji. Chtěla bych nejprve poblahopřát eh, tomuto výboru za to, že eh, na sebe vzalo iniciativu vypracovat tento návrh stanoviska. A naše kolegyně opravdu šla cestou hluboké analýzy eh, této problematiky a zdá se také velice zapálená pro tuto věc. Dovolte nejprve pár takových důležitých sporných věcí. My si musíme nejprve uvědomit, že situace v, tě, e, v této části světa není všude stejná. V některých e, zemích, e, které spadají do takzvaného arabského jara, existovala již a existuje určitá struktura ochrany ženských práv, jako je třeba Tunisko. A pak jsou tady tradičnější země, z, této, eh, z tohoto hlediska, jako je třeba Egypt. A tuto rozdílnou situaci v jednotlivých státech si musíme dobře uvědomovat. Situace je opravdu odlišná v různých částech eh, E, tohoto regionu. To znamená, že přestože arabské jaro vyjadřuje v různých zemích stejné hodnoty a stejné aspirace, e, tak každá ze zemí vychází z odlišného startovacího základu. A další věc, kterou si musíme uvědomit, je tato role žen v e, arabském jaru. Ženy, které bojovaly za práva žen v kontextu arabského jara, představovaly představovali malou menšinu. Ve většině těch zemí e, bojovaly ženy za jinou společnost, za spravedlnost, za e, úctu k ženám, za úctu na trhu práce a za e, náboženskou svobodu, za svobodu tedy možnost praktikovat svou víru. Takže toto si musíme uvědomit. Tady vznikla celá řada studií a výzkumní pracovníci eh, v těchto eh, zemích se také zabývali touto problematikou. A to je důležité vědět, protože když se na věc díváme zvenčí, tak to můžeme posuzovat samozřejmě trochu odlišným prismatem. Musíme se zabývat těmi výzkumnými pracemi, které ukazují, že i když jsou tady různé potíže v těchto zemích, tak tam vzniká něco nového a my toto můžeme E, více využít pro prosazování dialogu o e, právech žen. A tento dialog samozřejmě neexistuje ve všech těchto státech. V, Egyptech, v Egyptě neuvidíme e, ženy, které by šly na náměstí Tahrik a tam žádali dodržování svých práv. Takže musíme tak trochu odlišně přistupovat k této analýzi, přistupovat k těm zemím případ od případu soudu v naší snaze eh, posílit záruky pro eh, úctu k ženám a eh, jejich práva. Spolupráce je zásadní. Vy víte, pane předsedo, že jsme byli na půdě OSN v loňském roce v Washingtonu. Tyto organizace a nevládní organizace si také zaslouží naší spolupráci při prosazování e, lidských práv a práv žen. Vy víte, že paní Bašile se také dostala do našeho výboru, pak říkala, že se podívá do Libie právě v této věci. My s těmi lidmi prostě musíme hovořit. Jsou tady různí partneři, se kterými můžeme spolupracovat spolupracovat, jako například třeba Světová banka. Také jste zmínila středozemní e, schromáždění, to e, také jsme byli součástí této snahy vytvořit toto fórum a e, vnímala jsem to jako pozitivní věc, že toto fórum vzniklo. Samozřejmě, že parlamenty v zemích arabského jara eh, jsou teď ve velkém eh, pracovním vytížení, vytvářejí texty nových ústav, takže teď možná nepředstavují ty úplně nejlepší partnery pro dialog. Ale dokonce i za předchozích režimů, eh, když Evropský parlament spolupracoval s těmito státy, tak jsme zaznamenávali, že tady existují ženy, které jsou oddané problematice ženských práv, prosazování většího přístupu žen na trh, k eh, přístupu ke vzdělání. Takže pro mě je to trochu překvapení, když vidím ženy v Maroku, jak bojují za rovnou, eh, rovný přístup eh, žen eh, do správních eh, či eh, výkonných rad v podnicích, což je vlastně stejné, to jsou stejné cíle, jako mají ženy na severu. Takže my musíme více spolupracovat, musíme požádat Evropskou komisi, aby věc zhodnotila, aby také zhodnotila vliv těch nových nástrojů, politiky dobrého sousedství, finančních nástrojů a jakýchkoliv dalších nástrojů, které máme k dispozici pro prosazování demokracie a práv žen všude na světě. A ještě něco, pan Lambrinidis, eh, který je eh, zástupcem eh, služby pro vnější činnost paní Aštonové by také do své práce měl zahrnout otázku prosazování úcty k ženám a ženských práv takže já tady snažím říct, že se musíme více mobilizovat a že musíme více mobilizovat všechny mezinárodní hráče, využít všech dostupných nástrojů a nezapomínejme, že až Eh, budeme dokončovat tu zprávu, tak může dojít k dalším vývojovým eh, otázkám eh, v Syrii. Musíme také zahrnout do této zprávy země z východního středozemního regionu, jako je Jordánsko. My samozřejmě nebudeme vstupovat do těch věcí, ale dochází tam k sociálním změnám, to je jednoznačné a my můžeme nepochybně říct, že podporujeme boj žen za demokracii, úctu a demokratická práva, protože máme určité historické zkušenosti, které prokazují, že žádná eh, změna, žádný přechod eh, směrem k demokracii se nemůže realizovat bez ohledu na eh, práva žen, bez využití potenciálu žen. Děkuji, paní Jana Kadakis. Um, děkuji, pane předsedo. Ano, uh, já eh, bych naprosto souhlasila se spravodajkou v tom smyslu, že musíme zde v Evropě být velice obezřetní, když hovoříme o těchto zemích, které jsou opravdu velice, velice odlišné. Jsou odlišné i z hlediska ústavního, z hlediska svých přístupů. Eh, to tam prostě je úplně jiné než zde v Evropě. Arabs arabské jaro bylo předmětem takových nadějí a jak to vypadá teď? Chápeme vůbec, jakým směrem se ty země ubírají? Já si domnívám, že to je taková vlastně E, temná, temná skřínka, která se zde otvírá a že to je docela hrozivé vzhledem především k právům žen. Je tady celá řada problémů a musíme si přiznat, že v řadě ohledů se tam situace vrací zpátky. Ženy, které byly zapojeny do arabského jara, jsou teď plny obav, budou označovány, e, jsou, jsou to oběti, jsou označovány a my musíme eh, více upozorňovat na to, kdo jsou tyto ženy, tak aby eh, nebyly eh, teď stavěny do pozice nějakých nějakých kriminálních živlů. Můžeme postupovat poměrně dost prakticky Eh, bylo by dobré, kdybychom eh, třeba eh, zorganizovali určitou malou konferenci na místě i ze svých vlastních prostředků, ne z prostředků Unie, ale ze svých vlastních Eh, finančních prostředků. Takže eh, tam potom, kdyby se někdo snažil z těch žen dělat oběť, tak by na takovéto konferenci to mohlo zaznít poměrně, eh, by mohly zaznít poměrně ostré protestní hlasy. Další věcí je, že se situace velmi zhoršuje pro ženy lesbičky. Já jsem teď dávno hovořila v Ugandě, tam můžete být opravdu, tam můžete dostat do životní vězení, pokud jste prokázaná lesbička. Tady aby se e, ještě hovořilo o pomoci. Byla bych velmi obezřetná při poskytování pomoci, byla bych ráda, kdyby to bylo všechno transparentní, kdyby se ta pomoc dostala do těch správných rukou a e, musíme mít záruku, že jsou ty finanční prostředky využívány správně. E, to je asi všechno, budu muset teď odejít, ale každopádně i v tomto vám přeji ty veselé Vánoce. Veselé Vánoce vám, říká pan předseda. Na seznamu mám ještě další čtyři lidi, kteří se přihlásili o slovo a myslím si, že se bude chtít vyjádřit ještě komise. A máme Mám ještě 17 minut, 17 posledních minut. To znamená, že bych vás poprosil, abyste hovořili velmi stručně. Možná, že bych navrhoval, abyste hovořili vždy eh, dvě minuty, protože nemůžeme to, nemůž, nemůžeme to protahovat. A tlumočníci mají přece také Vánoce. Paní Kilnilsen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat a poblahopřát naší kolegyni za skvěle odvedenou práci. Co se Tuniska například týče, tak tam je opravdu velmi dobře schrnuto, jaké veškeré uh, Eh, jaká veškerá setkání jsme s těmi eh, ženami a jejich zástupce, zástupkyněmi měli během těch našich cest. Mám dvě eh, otázky. Že bete, nebylo by možná vhodné o tom hovořit, už to jedna kolegyně navrhla. A na druhé straně je tady jedna věc, kde si nekladu otázku, ale kde bych spíšla cestou návrhu pozměňovacího typu. Je tady otázka mutilace ženských pohlavních orgánů. My nemůžeme to, nad tímto zavírat oči. Tady dochází eh, k velkému pokrytectví, například i v Egyptě, i včetně teda lékařské komunity, která je v tomto směru eh, komplicem. O těchto věcech je třeba hovořit. Hovoří se o tom o, eh, obvykle snadněji, když se to týká zemí subsaharské oblasti, zatímco tato, e, tento postup patrně e, má svůj původ v Egyptě, takže je to tato otázka, kterou bych nechtěla nechat stranou, pokud byste souhlasili. To je vše, co jsem chtěla říct. Předseda, děkuji. Další je pod, paní Nikolaj. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, jménem ALDE, protože jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě, bych chtěla poblahopřát paní Kosta k, této, k tomuto textu. Eh, je to velmi eh, otevřená zpráva, která se zabývá celé řady zásadních eh, bodů, ústavou, rovností, zakotvením rovností pohlaví v ústavě. Víme, jak to bylo v té předchozí ústavě. Je tady otázka boje proti beztrestnosti chci zdůraznit tři věci. Eh, stále ještě je třeba více hovořit o roli žen v arabském eh, jaru. Eh, většinou to je tak, že ženy tyto věci nastartují a poté se ovšem vyskytne riziko, že na všechno doplatí, že doplatí na tu změnu. Druhá věc, hovořilo se o významu náboženství. Ten, toto arabské jaro vlastně nechává vyznít velkou krátkou otázku slučitelnosti demokracie a sekulární společnosti. Skutečná demokracie, zda je možné, aby existovala skutečná demokracie podle evropského či amerického standardu ve e, společnosti, kde se sekulární e, společ, e, společnost vlastně znovu proměňuje. Víme, k čemu došlo v Tunisku, v Egyptě a jinde. Eh, možná, že bychom měli navrhnout jakousi kampaň včasného varování, tak, aby se znovu začalo bojovat eh, o eh, postavení žen, protože tady je celá řada signálů v tom smyslu, že existuje snaha vyhnout se respektování úlohy žen a možná, že bychom měli zvlášť se zaměřit na situaci v Sýrii. Eh, Syrii a Jordánsku, ale já musím říct, že Syrie je pro mě hlavní eh, předmětem obav. Eh, možná, že bychom měli i přijít s textem nějakého návrhu usnesení či prohlášení. Skutečně, myslím, že tato možnost tady existuje, možnost hovořit o syrských ženách Možná, že bychom měli apelovat na to, aby bylo, zahaj, aby bylo ustaveno příměří, především v tomto období vánočních eh, svátků. Všechny eh, máme eh, na paměti děti a je to prostě důležité. Takže bude tady nepochybně několik pozměňovacích návrhů, ale musím říct, že obecně řečeno je ta zpráva dobrá a je velmi vítaná a e, zabývá se také otázkou e, práce žen v severní Africe. Toto je otázka, která je pro nás všechny čím dál tím zásadnější. Záborská, please. Eh, <clears throat> děkuji a nyní prosím paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Nebudu hovořit dlouho, mnoho věcí už zaznělo z těch, které jsem sama také chtěla uvést. Děkuji paní Kosta za její zprávu. Je to velmi ambiciozní zpráva. Řekla bych, že je to až taková rámcová zpráva, která popisuje všechny problémy, které se vyskytují v severní Africe. I když je to region, který není příliš vzdálený od Evropy, je to na druhém břehu středozemí. Přesto je třeba si uvědomit, že je to region, který je velmi nestabilní, kde se situace mění. A ta se nezměnila jen za poslední rok. Vidíme, že i ve vztahu k ženám, jako by se situace měnila ve vlnách. Někdy je to postavení žen lepší, pak se zase zhorší. Když jsem v 80. letech pracovala v Alžírsku, strávila jsem tam čtyři roky, viděla jsem, že v mnoha aspektech situace tehdy byla lepší než teď. Přijde na to, kdo je u moci, kdo je ve vládě, proto musíme být velmi opatrní i v těch nárocích, které na tento region máme. Nemůžeme požadovat eh, příliš. Protože je to i otázka kultury. Musíme odsoudit takové věci, jako jsou mutilace pohlavních orgánů, obchodování se ženami, znásilňování žen ale současně můžeme zdůraznit i pozitivní aspekty, které tady jsou. Měla jsem možnost zažít velmi silné rodinné postavení, které pak pomáhá i ženám překonat některé složité situace. Zpráva je velmi dobrá, je komplexní, možná mně připadá i trošku příliš idealistická, co všechno bychom žádali o tohoto regionu a které všechny problémy chceme, aby odstranili. Ačkoliv my sami v Evropě máme řadu problémů, ačkoliv jsme řadu desetiletí neměli válku a usilujeme o demokracii. Čili tolik, já určitě podám některé pozměňovací návrhy. Děkuji a ještě jednou gratuluji k této zprávě. Děkuji a posledním řečníkem před komisí budu já, protože i u této zprávy jsem stínovým zpravodajem. Stejně jako mý předřečníci bych rád pogratulovala paní zpravodajce, protože se jedná opravdu o skvělou zprávu, je to skvělá analýza, je to opravdu velmi konkrétní oblast a mm, zpracovat nebo zanalizovat není opravdu jednoduché a myslím si, že vy jste to zvládla opravdu bravůrně. Je zde několik opravdu velmi dobrých věcí, například důležitost právě zákonů, aby bylo zcela jasné, co z těch zákonů vyplývá pro ženy. A vy jste to také velmi dobře naznačila, že i zákony musí nějakým způsobem bojovat proti například sexuálnímu násilí páchanému eh, na ženách. Musí se také zhostit problému zdravotní péče, která musí být zajištěna pro ženy. A také hovoříte o evropské politice sousedství a o jejich snahách a e, hovoříte také o tom, že v rámci našich dohod se musíme soustředovat na práva žen, protože to je opravdu velmi úzce provázané také s otázkami zahraniční politiky. E, to znamená, že tady ty postřehy jsou opravdu velmi dobré. E, ještě několik bodů jsem chtěl zmínit. Když hovoříte o tom, že se tady v podstatě, že tady dochází k posilování uh, demokratických tendencí. Já nevím, zdali je to tak vnímáno i ze strany místních žen. Je to politický e, proces, ale je, jednáme opravdu o demokracii, když ženy se na vytváření takového systému nemohou podílet. E, to znamená, že to je možná otázka, které se můžeme věnovat. To znamená, jak to formulovat. Dále, bod G. Tady se hovoří v podstatě o tom, že e, obnovená politika, Evropské, e, politika sousedství Evropské unie musí více zdůrazňovat otázky rovnosti podle článku 8 Lisabonské smlouvy, podstatě všechny politiky musí zohledňovat genderové aspekty. To znamená, že to musí být ten eh, jaksi začáteční odrazový můstek eh, pro všechny. A eh, já v tuto chvíli jsem tedy řekl vše a vy v tuto chvíli máte už pouze minutu a půl. Ne, ještě tady musím dát slovo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. Já rozhodně eh, hovořit chci, protože eh, se spravodajkou jsem měla tu čest, že jsem jela do Tuniska a konstatovala jsem, jak zkušenosti z této návštěvy se projevují v jejím textu. Důležité je, že zdůrazňuje některé výdobytky eh, práv žen v příslušných zemích, ale navíc hlavně nás, nám její text umožňuje upozornit, varovat na některé aspekty, které se projevují. Čili ano pro účast žen na procesu přechodu, ale apeluji na to, že je nutné financovat přípravu a připravit ženy na politický leadership a e, neomezovat se pouze na hlavní město, ale dostat se také do dalších regionů e, v těchto zemích. E, Nesmířit se jenom s tím, že prostě se tam islamistické strany dostanou do vedení. Za druhé, věnovat se otázce násilí páchaného na ženách národně i regionálně. Za druhé, za třetí, hospodářská nezávislost žen. Po všech těch našich rozhovorech můžeme říci, že současný systém univerzit neprodukuje eh, vzdělané lidi, kteří by měli eh, uplatnění na současném trhu. Čili brát v úvahu současnou situaci na trhu práce a tomu přizpůsobit eh, vzdělávání. Také otázka zemědělství, které má tolik eh, potenciálu a není prioritní ve vztazích mezi EU a například Tuniskem. Eh, myslím, že to je důležitý bod. Pokud je o mikroúvěry, sdělím názor zpravodajky. Přímo na místě byly ženy, pro které eh, mikroúvěr umožnil další rozvoj a přitom tady jsou také úroky 40%, když si eh, vezmou úvěr, potřebují druhý úvěr, aby spláceli úrok prvního úvěru a tak dále do nekonečna. Čili otázka úroků je velmi důležitá. Úroky jsou tak vysoké, že neumožňují ženám dostatečnou samostatnost a vede to k zadlužení. A poslední bod, ještě úloha EU. Myslím si, že EU jde správným směrem a je třeba pokračovat velmi konkrétními mechanismy v případě eh, Tuniska. Eh, podpora EU se tam zdvojnásobila, to je velmi dobře. A chci upozornit i na vytvoření Task Force pro Egypt po eh, zasedání 13. a 14. listopadu. Pokud je o nás, EU, potřebujeme ještě více odvahy, abychom tady zdůrazňovali otázky eh, lidských práv a demokracie a abychom zkoumali otázky vzájemného obchodu na základě konkrétních potřeb a konkrétní situace. A ještě otázka samozřejmě eh, sledování zpráv z pozorovatelských misí EU eh, e během voleb. Jen tak bude možné zjistit, zda to, co EU řekla před několika lety, zda to bylo po několika letech respektováno. Děkuji. Děkuji vám a já se velmi omlouvám, že nám zbývá tak málo času. Prosím, velmi stručně. Chcete něco říci? Omlouvám se, že je tak málo času. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím být velmi stručný. Mám tady dvě stránky poznámek, ale nebudu to podrobně pročítat. Chci poděkovat na úvod paní zpravodajce za velice zajímavou zprávu. A také bych chtěl potvrdit, že vysoká představitelka paní Eštonová připisuje velkou prioritu eh, těmto bodům. Jak bylo řečeno, situace se vyvíjí v určitých vlnách. Ehm, jsou tam velké rozdíly a e, jsou tady věci, které zbuzují zneklidnění. Je tady tendence vyloučit ženy z účasti na veřejném životě. Jsou tady určité diskriminace, které zcela beztrestně probíhají a také některé problémy s bezpečnostními silami. A je tady ale i řada velmi pozitivních bodů jak už také bylo zdůrazněno. Pokud jde o pozorovací mise při volbách, teď je zrovna instrukce, že delegace musí sledovat velmi pozorně zprávy z těchto pozorovatelských misí. Ještě jednou řeknu, že komise bude i nadále podporovat eh, zaměření na otázku žen a bude podporovat tento výbor v jeho činech, v jeho shledování a e, také samozřejmě bude odsuzovat případy porušování práv žen či a násilí páchaného na ženách. Také se zmiňovala politika sousedství. My v tomto rámci i v rámci bilaterálních eh, eh, dohod, asociačních dohod, eh, poskytování technické podpory a podobně se budeme dále těmto věcem věnovat. A chtěl bych zdůraznit to, že v červnu tohoto roku Rada schválila strategický rámec EU pro lidská práva a demokracii. Oddělení pana Lambrinidise má zvláštního zástupce, představitele pro lidská práva. To dává možnost sledovat otázku lidských práv ještě rezolutněji. Ještě pár eh, specifických věcí pro Střední východ. Eh, máme Task Force pro Egypt, kde eh, podporování ženských práv a genderových aspektů, genderové rovnosti je zahrnuto v závěrech. To dost chceme zdůraznit. Dále na regionální úrovni musíme zdůraznit, že EU a Liga arabských států nedávno posílili své vztahy. Bylo tady setkání mezi ministry zahraničí se členských zemí EU a členských zemí Arabské ligy měli velice intenzivní politický dialog a také schválili společné prohlášení o řadě věcí, nejenom mírový proces a Sýrii, ale také otázku lidských práv i genderových aspektů. A také e, apelují na plné respektování lidských práv i na respektování genderové rovnosti. Dále schválili pracovní program na další dva roky což zahrnuje také řadu otázek, včetně lidských práv, genderových aspektů práv žen. A to budeme provádět ve spolupráci s celou řadou organizací přímo tam. Já se omlouvám. Ale už 20 vteřin nemáme nárok na tlumočení tak už jenom poslední věc ještě dodám. A to je eh, věc, která tady byla zazněla, že je to důležitá věc a chtěl bych říci, že velmi úzce spolupracujeme. Máme také memorandum porozumění a komise se stručně zaměří na projekty, které se eh, uvedly již na jaře. No, tak já už asi další informace nemusím zdůrazňovat. Já se velice omlouvím velice omlouvám, ale už jsme překročili čas, který máme k dispozici a já bych vám chtěl skutečně popřát velmi krásné Vánoce. To je velmi důležité, jestliže teď už odjíždíte. Děkuji vám za práci v tomto roce a paní Kosta jednu minutu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. milé kolegyně, milí kolegové, milý pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem ze sekretariátu našeho výboru. Děkuji tedy zástupkyně, která je zde s námi. A Myslím si, že ta naše spolupráce byla skvělá i během mise do Tuniska. A teď jenom jedna věc, kterou jsem chtěla určitě zmínit. Myslím si, že je velmi důležité podporovat i muslimské ženy. To znamená, hodně se tady soustředit na to téma, na propojenost islámu s politikou. A e, já samozřejmě mám velmi málo času, ale myslím si, že musíme pamatovat na ty věci, které jsou ve všech těch zemích, kterých se tato zpráva týká stejné, ale i nezapomínat na ty rozdíly, protože to je velmi důležité. A poté jsem se ještě chtěla eh, zmínit eh, o těch nových vztazích v rámci Arabské ligy a o tom, co vlastně říkala moje kolegyně, protože já v každém případě souhlasím s tím, že je třeba tady něco učinit v souvislosti s tím problémem, který byl již zmíněn, to znamená eh, v té oblasti mutilace pohlavních orgánů musíme ale také zohledňovat ten mezi náboženský dialog mezi ženami. V této oblasti nezapomínejte také na kopty, protože neustále dochází k tomu, že ta náboženská rozmanitost není respektována a proto musí tady existovat dialog, eh, který se bude týkat tohoto tématu a budou se ho účastnit ženy. Kolegyně Gabriel hověřila tedy ne, ne pan, Gustav, eh, pan, pan Gustavson o tom mluvil a tady eh, v podstatě zmiňoval ty různé politické a společenské procesy, ale já už jsem v tuto chvíli, myslím, pochopila eh, v podstatě, co měl na mysli. Paní Gabriel zmiňovala otázky zemědělství, ale to, to je v podstatě ještě posíleno tím, co jsme viděli v Tunisku. To znamená, že my velmi dobře víme, jak je důležité v podstatě podporovat ty osvětové kampaně. A v podstatě, teď už se dostávám k závěru, to nejdůležitější je, abychom podporovali naše partnerství, naše bilaterální dohody, ale abychom podporovali hlavně všechny iniciativy, které budou posilovat práva žen, které budou posilovat eh, roli žen. Eh, zmínilo se zde i Zmínila se zde i iniciativa Světové banky, eh, která se ubírá tím, stejným, eh, ubírá tím stejným směrem. A samozřejmě, že musíme bojovat proti těm vysokým úrokům, těch, které zde byly zmíněny. Děkuji, děkuji mnohokrát eh, a abych to ještě velmi rychle všechno schrnul. 19. budeme hlasovat, 17 je termín pro předložení pozměňovacích eh, návrhů. Já jsem tuto chvíli velmi rád, že vám mohu poděkovat, že vám mohu poděkovat za to, že jste se zúčastnili dnešního eh, zasedání. Děkuji také za skvělou spolupráci, které jsme se mohli těšit eh, s komisí a radou. Děkuji samozřejmě také tlumočníkům. Děkuji vám eh, všem, přeji vám krásné svátky a samozřejmě také ještě chci poděkovat sekretariátu za tu vynikající opravdu neuvěřitelnou neuvěřitelně skvělou práci, kterou odvedl v posledním roce a ještě jednou tedy všechno eh, nejlepší do nového roku a hezké Vánoce.